Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Good morning. Dobrý den.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 Vítám i členy poradních týmů a především vítám našeho dnešního hlavního dopoledního hosta, eh, šéfa vojenského výboru Evropské unie, generála Patrika de Ruzie. Pane generále, dovolte, abychom nejprve schválili pořad jednání. Toto zasedání se tlumočí do jazyku stálých členů našeho podvýboru, což je pro nás prioritou. Rovněž chci připomenout, že naše zasedání se vysílá na internetu. Má někdo nějaké připomínky k návrhu pořadu jednání, tak jak jste je dostali od sekretariátu, prosím? Není tomu tak? V tom případě považuji pořad, schválen, pořad za schválen a nyní ještě jednou představuji generála Patrika de Ruzie, předsedou, předsedu vojenského výboru EU. Jak víte, to je hlavní orgán rady, který poskytuje konzultace vysoké představitelce a je zodpovědný také za monitorování a kontrolu správného provádění misí EU. Vzhledem k výzvám, kterým nyní čelíme, vzhledem k hrozbě společné bezpečnosti a i přes ustanovení Evropské bezpečnostní strategie z roku 2003 Máme nyní veliké problémy na našich vnějších hranicích, jak na východních hranicích s Ukrajinou a i v řadě dalších míst v severní Africe a na Blízkém východě. Dnes budeme tedy hovořit o výzvách i v Sýrii a Iráku a o hrozbě, kterou představuje eh, islámský stát. Pane generále, jsem si jistá, že se budete moci vyjádřit ke všem těmto otázkám a že nás seznámíte se svými názory o probíhajících misích a o tom, jak jsme schopni na tyto výzvy reagovat. S ohledem na nástroje, které nám evropské smlouvy poskytují. Pane generále, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Messieurs les parlementaires. Dámy a pánové, je to pro mě obrovské potěšení a čest, že jste mě pozvali a že mohu zde odpovědět na vaše otázky týkající se vojenských aspektů aktivity Evropské unie. Já jsem již měl tu možnost eh, i eh, toto eh, několikrát učinit, když jsem mm, zde byl v rámci své funkce a vím, že to je velice důležité si s vámi vyměňovat názory od Sahelu po Irák, od Ukrajiny po Syrii nebo po Libii, ale ještě bych to rozšířil Eh, tuto problematiku. Týká se to i třeba šíření viru Ebola a to všechno ukazuje, že ty krize, které musíme řešit, jsou velice složité, komplikované a navíc jsou velkým potenciálem nestability na hranici Evropské unie a u našich sousedů. To znamená, to nás zavazuje, abychom přehodnotili eh, přístup k našim eh, otáz, těmto otázkám bezpečnosti a obrany. Právě proto já jakožto předseda vojenského výboru Evropské unie bych chtěl říci, jak já vnímám, nebo jak eh, náčelníci různých štábů vnívají, vnímají tuto problematiku. A rovněž také bych chtěl i zmínit operativní aktivity, které provádíme a jak se snažíme eh, řešit eh, tuto problematiku v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Takže nejprve, nejprve jak vidí tedy štáb eh, hrozby, světové hrozby. Hrozby, které řešíme, ty mm, překračují rámec konkrétních individuálních států. I v podstatě eh, tím se posiluje ta eh, myšlenka, že je třeba chránit území, je třeba chránit i naše obyvatele. Ale je zde takový trochu rozpor. Rozpor mezi mm, tedy, mm, tedy tou naší základní úlohou, to znamená chránit chránit území a chránit naše obyvatele. A e, na druhé straně máme e, zde e, tu premisu, že samostatně to nejsme schopni udělat efektivně. Mezinárodní situace kterou se zabýváme, je především situace na východě Evropy. To se týká principu nenarušitelnosti zranic, což vede, že i musíme se zamyslet opět nad koncepcí solidarity v Evropě. Jde o mezinárodní terorismus, jak víme, bohužel ten je schopen udeřit přímo u nás doma, i u našich partnerských e, zemí, i u našich partnerů e, dále v cizině jde o organizovaný zločin, ať jde o obchodování s lidmi, se zbraněmi, s drogami. E, to mm, e, je především e, přítomné v zemích, které jsou zmítány různými problémy, ať jde o Afriku, ať jde o Indický oceán. Jde o piráctví Eh, o ty různé zločinecké bandy. Tom, mm, ty také pořád ještě působí a navíc eh, působí proti strategickým zájmům Evropské unie. A také musím i eh, připomenout počítačový prostor. Ten také je předmětem pravidelných útoků a proto je třeba, abychom měli dobré systémy včasného varování, systémy prevence, které nám umožní vyměňovat si informace a samozřejmě také, abychom byli schopni i, a tady my vojáci můžeme sehrát svoji roli, abychom mohli posilovat naši odolnost vůči tomuto. A takže jak tedy řešit tyto hrozby vzhledem k tomuto eh, kontextu? Dnes musíme eh, být schopni přijít eh, s reakcí, která bude efektivní, inova, inovující, tedy novátorská, bude schopna přispět k mezinárodní stabilitě i bezpečnosti na evropském kontinentu. Jak víte, v rámci mm, společné bezpečnostní obrané politiky Evropská unie má i možnosti použít vojenskou sílu. To jsou samozřejmě prostředky, které jsou eh, viditelné, to je jasné, ale je třeba si říci, že tyto vojenské prostředky nikdy ale nejsou nasazovány samostatně. Jsou, to vlastně, jsou vlastně doplníkem takových dalších politik, které má Evropská unie a její země. Tento přístup bych nazval přístup dohodnutý, e, koordinovaný. To je základní výdobytek Evropské unie. Evropská unie nemůže pouze reagovat, e, až nastane krize, ale musí se snažit i o prevenci a řešit dlouhodobě problémy. A je třeba si připomenout, že mm, neexistuje evropská armáda e, v tom klasickém slova smyslu. Ne, v podstatě obranu zajišťuje každý členský stát. Každý členský stát individuálně je kompetentní eh, za svou, eh, je kompetentní eh, v oblasti tedy vojenství, v oblasti armády, armády a má vlastně tedy ministerstvo obrany, které to řídí. Ale pokud jde o globální obranu, pokud jde o kolektivní obranu, tak tady Evropská unie hraje svoji roli Evropa obrany to není klasická obrana, to je eh, několik mnohonárodnostní cíl, a který se opírá o princip solidarity eh, a eh, i vychází z dobré vůle 28 členských států. Pro mě tedy Evropa obrany rovná se Evropa solidarity. Dnes strategická izolace je překonaná věc. Abychom mohli čelit krizím, tak eh, často eh, je zde takové pokušení jednat eh, nezávisle, individuálně, protože je to někdy pružděj, pružnější, je, jsme schopni lépe, rychleji reagovat, ale, ehm, ale je třeba, abychom jednali solidárně, to znamená, abychom společně sdíleli politickou odpovědnost, protože pouze když budeme se vzájemně doplňovat, tak budeme schopni se angažovat v dlouhodobém horizontu. Takže tato doplňkovost, eh, komplementarita je důležitá nejenom v oblasti nasazení, ale i prevence. Je třeba tedy eh, jednat třeba bilaterálně, to je, je třeba případ eh, mm, mariňáků belgických a dánských, kteří tedy působí společně, potom se vytváří různé skupiny podle toho, jaké zájmy se hájí. Například to je to fórum Nordevko, kde hrají roli Dánsko, Finsko, Švédsko spolu spolu s Islandem, s Norskem a společně, eh, společně tedy hm, eh, cvičí, hm, mají společný výcvik a hm, potom i třeba je to Vyšegrádská skupina, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, to je další příklad takového seskupení, protože tyto státy se rozhodly, že také, se, eh, že také budou více spolupracovat v oblasti plánování obrany. A potom i spolupracujeme s mezinárodními subjekty, jako například v Sahelu. Existuje stálý dialog s regionálními subjekty, především zde existuje ten informační systém eh, policie západní Afriky, je zde akční plán boje proti obchodováním s drogami a organizovanému zločinu. A potom samozřejmě Africká unie. A potom samozřejmě, možná tím se měl začít, Evropská unie eh, spolupracuje s NATO. Zapojení členských států v alianci je prospěšné i pro Evropskou unii. To platí pro eh, to, že, že máme eh, společné eh, vojenské kapacity i platí to pro to, že společně se angažujeme, například v Africe, to byl případ Sahelu, i i afrického rohu. I samozřejmě tyto aktivity se budou rozšiřovat do budoucna, protože tak rozhodli i šéfové vlád v Newportu. Musíme tedy pokračovat v tomto pokroku, musíme zintenzivňovat tyto vztahy, tak aby vztahy mezi NATO a Evropskou unii byly intenzivnější a k tomu se ještě vrátím. A e, předtím ale bych chtěl se podívat na naše operativní závazky. Dnes, jak dobře víte, Evropská unie zároveň provádí pět operací, e, pět vojenských operací, což je bezprecedentní. A tři tisíce vojáků evropských zemí e, je nasazeno pod evropskou vlajkou a v terénu tedy a díky mm, tomu solidnímu mandátu, který máme, tak přispíváme významnou měrou k udržování míru a bezpečnosti na světě. Jsou to různé tedy i mise potom poradenské, podpůrné a nebo jsou to i různé operace e, charakteru mediačního v krizových zónách a mm, i mm, tedy to se intenzivní, zintenzivňuje poslední měsíce. Jak jsme na tom tedy v terénu? Já se teď podívám velice stručně na jednotlivé aktivity a e, e, tedy Středoafrická republika. Víte, že jsme zahájili aktivitu a operaci ve Středoafrické republiky. Tam jde o to vytvořit e, prostředí, které bude zabezpečené v zóně Bangui, abychom přispěli k ochraně obyvatel, abychom i usnadňovali poskytování humanitární pomoci. A my, my jsme naprvé, zaprvé v červnu jsme zajistili eh, ochranu letiště v banky a eh, potom eh, jsme tedy i nasadili naše vojáky ve třetím a pátém obvodě města. A nyní tam máme 750 vojáků a četníků, kteří jsou součástí této operace EUFOR RCA, kteří jsou aktivní v banky a efektivně přispěli k tomu, že se zvýšila bezpečnost nebo se snížila stav tedy eh, krizový. A i tedy oni byli schopni i třeba mm, eh, i osoby, které byly přesunuty do eh, táboru v Mempokom, mohly tedy začít zase se přesouvat zpátky do třetího, pátého obvodu. Eh, nyní v tom táboře bylo 100 až 100 tisíc, a těch je 20 tisíc. A dále potom v Čadu eh, v Čadu také eh, mohli začít opět se vracet do Čadu a začít tam žít. A hm, samozřejmě tato mise je taková zvláštní, poněvadž vlastně poprvé společně bok po boku působíme Eh, my vojáci spolu s četníky, takže to je eh, aktivita koordinovaná, mm, která je, myslím, dobře nahlížena obyvateli. A potom i se do toho zapojili síly Středoafrické republiky, kteří hlídkují v ulicích. A potom i máme vynikající spolupráci s dalšími silami, ať jsou to síly Eh, eh, eh, Africké unie, nebo protože za pár měsíců převezme tuto operaci mise MISKA. A dále hm, je, hm, je třeba, aby tedy naše mise hm, hladce tedy přešla potom pod záštitu OSN a je to tedy vlastně eh, takové, taková kontinuita, která bude nastolena mezi misí EU, EUFOR RCA a misí OSN. Nyní, se probí, nyní probíhají diskuze a očekáváme, že v dohledné době bude přijato v tomto smyslu politické rozhodnutí. Další bojiště nebo další eh, lokalita, kde eh, působíme EU, NANFOR, Atalanta, což je boj proti pirátům. Eh, to je pořád velice užitečná mise. Je to skutečně příkladná mise v dané zóně. Je to příkladný boj proti pirátství od začátku, což bylo na konci roku 2008 od samého začátku jsme byli schopni i tam e, zajistit tedy e, dovoz 960 tisíc tun potravin do tohoto regionu. Jsme tedy příkladnou misí v tomto regionu v tom smyslu, že i různí externí, e, externí aktéři s námi chtějí spolupracovat, ať je to Japonsko, Nový Zéland, Čína a další. Nyní i zvažujeme různé alternativy do budoucna, jak pokračovat s touto misí jak tedy transformovat tuto operaci, co ji transformovat. Určitě máme na mysli dvě eh, premisy, to znamená, musíme být schopni být bdělí, tedy reagovat na nepředvídatelné události a nyní především schromažďujeme informace pro to, abychom mohli eh, tam eh, Eh, eh, zajišťovat eh, tuto situaci do budoucna. Potom EUFOR Altea na Balkáně, takže tady to byla významná mise podpory orgánům Bosny Hercegoviny a Záplavy v květnu hodně zhoršily ekonomickou situaci v zemi i poslední události nám ukázaly, že zde e, ten vztah mezi politickými orgány a obyvateli zrovna není ideální. Je to tedy nestabilní období a mm, zde tedy naše přítomnost skutečně je zásadní pro to, abychom zvýšili bezpečnost. Kromě toho evropští vojáci i pokračují v, e, ve školení, vzdělávání, ve vzdělávacích akcích, které poskytují E, místním tedy mm, orgánům a to e, je tedy e, i podobná akce, kterou provádíme ve stejném smyslu v Afganistánu v rámci NATO. A dále třetím cílem je i snížit tam zásoby zbraní a munice, protože pořád těchto je v Bosně Hercegoviny příliš mnoho. A nyní EUTM Mali, další mise. I přes komplikované politické eh, prostředí se nám podařilo zahájit tuto misi, to bylo v únoru 2013 a umožnilo nám to jednat eh, eh, ve dvou oblastech. Za prvé je to výcvik vojáků Mali nyní, je to pátý prapor, který jsme již vyškolili, vycvičili, tedy 3000 vojáků z Mali, a i teď eh, školíme školitele. Jde nám o to, abychom eh, zajistili to, že eh, obyvatelé a vojáci Mali sami vezmou do ruky svoji budoucnost a dále i v rámci toho, co si přejí orgány v Mali, tak i pomáháme celé zemi tak, aby i ty kontingenty eh, správně reflektovaly to etnické zastoupení populace. A potom je zde další takový pilíř této eh, akce, eh, takže to je mise, jaksi i mm, mise, která se snaží pomáhat v tom, aby se tam reformovala armáda, vytvořila se nová armáda, takže mm, Hm, proto poskytujeme i poradenství příslušným orgánům v Mali. To je zásadní. I jsme eh, kvitovali s uspokojením, že eh, místní orgány eh, vidí velice dobře tuto naši činnost a vítají naše rady nedávno. I mise EUTM se zapojila do semináře, který organizovalo místní ministerstvo obrany, kdy šlo o to, pomoci jim eh, při školení nebo vybudování eh, eh, jejich armády, pokud jde o struktury velení, logistiku a spravodajské služby. V Somálsku tam také máme misi vzdělávací, školící i poradenskou EUTM eh, e Somálsko. Víte, že to je eh, mise, která působí v Modagišu eh, a do konce tohoto roku 1400 somálských vojáků bude vycvičeno v táboře Al Jazeera, což je na předměstí města. A dále, mm, to je ještě k těm 3600, kteří mm, byli takto vysvědčeni v Ugandě 2010 až 2013. Takže mm, nám jde o to eh, vyškolit je v aktivitách, jako jsou spravodajské služby, ale i humanitární aktivity, ochrana civilního obyvatelstva a tak dále. Takže eh, to přesahuje eh, zcela rámec čistě vojenské činnosti, tedy vycvičenosti k boji. Jde o to vybudovat novou armádu, která bude sloužit civilním orgánům, vládě a obyvatelům. Kromě toho, jako v Mali, i tam máme taky tým poradců, kteří v Somálsku poskytují strategické poradenství orgánům v Modagišu. Tato mise už se spolupracuje s dalšími aktéři, aktéry, kteří tam jsou, ať, je to, eh, ať jsou to OSN, eh, ať je to Itálie, eh, Spojené království, další země nebo OSN, takže další subjekty, které jsou velice aktivní. A já hm, tedy hm, bych z toho vyvodil tři body. Mm, podle mého soudu mm, každá tato operace ukázala, že vojenská pomoc skutečně může být velice efektivní a může hodně přispět k bezpečnosti v, e, v těchto situacích. A zde především je viditelná potom evropská solidarita a ta solidarita se zvyšuje každým dnem. Hmm. Například důkazem toho je Španělsko, které rozhodlo, že nastoupí po Francii a bude eh, vést eh, misi EUTM v Mali. A další země také eh, po Španělsku hodlají převzít velení této mise, což vlastně ukazuje, jak významně Španělsko třeba teď přispívá v Mali a dobře to i ukazuje, jaká existuje solidarita, že skutečně jsme pochopili, E, nebo tyto státy pochopily, e, že je to e, důležité na sebe vzít tuto zodpovědnost. A poslední bod, který bych z toho vyvodil, mm, ta společná bezpečnostní politika nebo politika obrany, to je Eh, politika, která eh, dovede být velice efektivní eh, v těch zemích, kde tedy působíme, tam jsme schopni skutečně změnit mm, věci významnou měrou. Ale samozřejmě i působíme v jiných rámcích, v jiných kontextech, mm, v, jedno, v jednotlivých státech, jak jsem řekl, ale potom i v různých koalicích, například, které se vytvoří, nebo i působíme v rámci NATO. Já bych se chtěl zaměřit teď na to, co děláme na žádost jednotlivých štábů členských států či jiných států. Zde bych zmínil čtyři body. První bod, to je solidarita. A v době, kdy vojenské rozpočty jsou velice napnuté, tak je velice těžké, teď nebo téměř nemožné, aby většina členských států byla schopna splnit eh, ten limit 2%, eh, eh, které by se měly věnovat na obranu, z čehož 20% na investice. Takže je třeba, abychom eh, vybudovali eh, takový systém, který se bude opírat o solidaritu. Eh, to je nezbytné pro nás, pro všechny, je to nezbytné pro Evropskou unii, pro členské státy i pro NATO. Tady nejde o to vynakládat více prostředků, ne. Ani ne vynakládat méně prostředků, ne. Jde o to vynakládat prostředky lépe. A právě proto ten přístup podle mě je jednoduchý. Je to něco, co si všichni přejeme. Je to i předmět eh, rámcového dokumentu pro mm, spolupráci v oblasti plánování obrany. Je to dokument, o kterém se teď jedná, který se teď vypracovává Evropskou agenturou pro obranu a eh, Evropskou eh, diplomatickou službou. Je to dokument, který je důležitý a mimo jiné, poněvadž Eh, se zabývá jedním aspektem, který podle mě je nezbytný a eh, který podporují všichni náčelníci všech štábů. Mm, nejde o to, že se budeme pouze tedy zabývat vojenským materiálem jako takovým, ale budeme se zabývat tím vojenským materiálem po celou dobu jeho životnosti, tak abychom zajistili interoperabilitu našich armád a ne, aby ty armády byly odlišné a protože v minulosti to ukázalo, když jsme potom působili v různých eh, státech, na různých misích, tak naše eh, vybavení, náš materiál nebyl interoperabilní. A dále samozřejmě budeme působit tam, kde je to nutné, jenom tam, kde je to nutné. A tady eh, padají různá tabu. Ehm, před 20 lety například eh, jsme eh, vytvořili, pět států v Evropě vytvořilo štáb letecké, let, pro letectví, vojenské letectví a nyní tedy se tato myšlenka již ehm, rozšířila. Tady jde o to optimalizovat prostředky, zajistit větší rentabilitu vojenského materiálu prostředku a potom i připravit se na budoucí modely a je to mm, e, myšlenka, která se ujala. Tady nejde o to, ale abychom nějak nafoukli mm, ty vojenské prostředky. Ne, tady jde o to, abychom mm, třeba Eh, zavedli strukturu, která bude efektivní, například jako, eh, a tím se inspiruje třeba i Skandinávie, skandinávské státy, které vytváří podobnou strukturu, která se týká letectví. Jde o to, abychom vytvářeli takové klastry, a to jsou takové malé skupiny, které mezi sebou budou spolupracovat a i eh, díky tomuto třeba v oblasti letecké dopravy v Evropě, tak to je něco, co i e, přispěje potom k řešení naléhavých krizí, například při evakuaci našich spoluobčanů a mm, opět tedy tento systém třeba společného letectví e, se opírá o princip solidarity. Dále, e, spolupráce a konvergence v případě potřeb. To znamená, když to bude potřebné. Tady nejde o to mít jednotné e, vybavení armád. Ne, tady jde o to mít e, vybavení, které bude kompatibilní. A samozřejmě tady i e, proto je třeba slaďovat naše harmonogramy a proto je třeba, aby všichni, všichni náčelníci generálních štábu spolupracovali na tomto. A my zde tedy pracujeme na tom společném rámcovém dokumentu pro obranu a spolupráci v oblasti obrany. To je dokument velice důležitý, protože by měl být odsouhlasen do konce roku našimi politickými orgány a to bude dokument, který eh, dá novou, nový impuls naší spolupráci. Dále eh, je to práce, kterou a potom další věc je eh, další spolupráce, eh, kterou bych zmínil. A první spolupráce je fakt, že v rámci vojenské spolupráce, kterou provádíme, eh, takže AED, mm, tedy mm, nám poskytuje zácnou pomoc v oblasti logistiky například a i v oblasti Eh, velení kontrol při eh, konkrétních operacích. A to je díky tedy dohodám, které máme, tak jsme schopni mm, i eh, třeba mm, mít mm, flexibilnější výběrová řízení, konkurenceschopnější nabídky, které dostáváme. Takže to je velice důležité. To je tedy ta agentura pro obranu, se kterou spolupracujeme v oblasti výběrových řízení, ale i v oblasti projektů do budoucna nám jde o to, abychom do budoucna měli eh, efektivnější, interoperabilnější armády a na, na tom skutečně pracuje Evropská agentura pro obranu. A náš vojenský výbor k tomu významnou měrou přispívá. Takový příklad jsou třeba bezpilotní letadla, drony. My, eh, my eh, tedy prozatím tedy pracujeme především na těch bezpilotních letadlech, dronech tedy leteckých. A E, i e, OSN třeba hodlá používat drony třeba v Demokratické republice v Kongo nebo na severu Mali. A mm, i nyní e, i dva státy zvažují používání bezpilotních letadel dronů na Ukrajině. A potom eh, tedy eh, jsou to další platformy, které jsou důležité, eh, třeba jako je, jsou ty zpravodajské služby a tady drony se ukázaly jako velice efektivní, když jde o to lokalizovat, identifikovat, chránit, schromažďovat informace. A takže bezpilotní letadla, drony se začínají více a více používat, například Itálie. Nyní Eh, eh, používá tedy eh, drony, které schromažďují zpravodajské informace v rámci operace EUN a FOR Atalanta. A e, my tedy teď připravujeme různé scénáře, kdy by se mohly používat v rámci naší politiky. Jde o to, aby 28 členských států společně definovalo, co jsme schopni a ochotni udělat e, s těmito e, prostředky, jak je budeme používat a jak je hodláme nasazovat a využívat v terénu a potom jak tedy pracovat a zpracovat ty spravodajské informace, které se takto schromažďují v reálném čase. Dále partnerství. To je další eh, priorita našeho výboru. Zde eh, samozřejmě jsou očekávání veliká u našich partnerů, protože naši partneři mají od nás velká očekávání, například mm, eh, Gruzie. Gruzie Gruzie zajišťuje ochranu eh, letiště v Bangui. Já jsem tam byl, takže to je skutečně mm, pozoruhodné, co tam dělají. Nebo Srbsko, další partner. Srbsko hodně přispělo eh, v oblasti vojenské podpory při přesunu EUTM do Modagiša v Somálsku. A jsou mm, Naši partneři tedy hodně přispívají, jsou nezbytní, takže bychom měli více a více integrovat eh, do našich strategických úvah. Samozřejmě s tím, že musíme zajistit spravedlivé rozdělení rolí mezi členskými státy a mezi státy třetími, které nejsou členskými státy. A teď vztahy mezi Evropskou unii a NATO. Abych zareagoval, abychom reagovali na celou řadu výzev, tak eh, proto je třeba, abychom zvyšovali naši spolupráci a to již od prvotní fáze, když eh, připravujeme koncepce konkrétních operací a až tedy potom, když plánujeme prostředky, které použijeme. My na tom pracujeme a v Newportu, eh, tedy na summitu i Eh, jsme, za, jsme zaznamenali velký pokrok. Eh, skutečně jsou to hybridní hrozby, které musíme řešit, ať jsou na východě, na jihu či jinde. A nejsme schopni tedy eh, řešit efektivně tyto hybridní řešení kdy, bez toho, aniž bychom spolupracovali. Musíme tedy spolupracovat ve fázi analýzy, ve fázi plánování i ve fázi konkrétní reakce, konkrétního nasazení. Teď závěrem, takže od zavedení této společné politiky, tak Evropská unie ukázala, že je schopna být globálním aktérem, je schopen tedy ovlivňovat eh, události a přispívat eh, při řešení krizí. A Eh, ale co potřebují dnes náčelníci eh, generálních štábů, je tedy, aby se nověji, jasněji definovala eh, strategie v tom Evropské unie v této oblasti. Jak víte, Eh, tento dokument bude vypracován eh, do eh, roku 2015, jak požádal summit v prosinci. Je to dokument, který je skutečně nezbytný a určitě se stane takovým katalyzátorem pro novou spolupráci a umožní nám i zvýšit solidaritu v Evropské unii. A samozřejmě mm, těchto témat eh, je tam hodně, takže eh, doufejme, že i tento dokument eh, vy správně budete komunikovat dále spolupčanům. Je třeba si uvědomit, že Evropa existuje ne, i díky dobré vůli 28 členských států, tedy díky vůli všech Evropanů, které zastupujete zde vy v parlamentu. Různorodost, různorodost bezpečnosti eh, eh, eh, nám ukazuje, že diplomacie je možná pouze, pokud bude se opírat o pevnou vůli, která bude používat kredibilní prostředky obrany, které budou schopny změnit chod událostí a garantovat mír. Takže to je pár úvah, o které jsem se s vámi chtěl podělit zde. Monsieur le général, merci. Pane generále, děkuji. Now I, I start. A já nyní zahajuji debatu. Nejprve dovolte, abych dala slovo koordinátorům. Eh, SD, pan Káler za eh, skupinu EPP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane generále, děkuji za vaše expoze, Eh, zvláště eh, když jste v úvodu řekl, že eh, tady máme celou škálu různých hrozeb namířených vůči jednotlivým státům i vůči nám jako celku. Já to chci naformulovat tak. My potřebujeme efektivní diplomaci a také celý ten balíček nástrojů. A to jak politických, tak vojenských abychom mohli dosáhnout toho, co si přejeme. To znamená od slov až po eh, tady tanky. Veškeré nástroje musí být k dispozici. Já mám několik otázek. Vy jste správně řekl, že jde především o to, abychom účinněji vydávali peníze v sektoru obrany. Myslím, že ani kdybychom nedosáhli Eh, těch 2% v nejbližší době, i když většina členských států toho dosáhla, musíme si být politicky zajedno o tom, eh, že musíme zastavit další škrty ve vojenských rozpočet. To s ohledem na vývoj ve světě by nebyl správný signál. a e, není možné, aby se e, výdaje na obranu používaly jako zásobárna pro sanaci státních rozpočtů. Vy jste e, hovořil i o spolupráci v plánování výzbroje. Já se chci zeptat, vzhledem k tomu, jak se budeme připravovat na další summit o obraně, jestli to je také jeden z úkolů, které je potřeba zvládnout a po lepším naplánování společného, společné dohody o eh, výzbroji bylo by také možné eh, účinněji tyto zbraně opatřovat. A jedna otázka se týká misí, které před námi stojí. Máte zkušenost, že Eh, vzhledem k těm stávajícím mechanismům eh, podílení se financování misi Aténa že kdybychom použili normální procentní klíč EU, že by se všichni uh, účastnit a nebo to tak není. Nebo podle vaší zkušenosti bude třeba tento mechanismus zásadně změnit? K Mali mám ještě jednu otázku. Vy jste hovořil o více než tří tis, ne, o třech tisících vojácích, které se podařilo eh, vyškolit a vycvičit. Eh, tady je potřeba i eh, strategicky konzultovat bylo řečeno, že by bylo dobře poslat eh, vojáky na sever Mali a pomoci tam nastolit pořádek. Nevím, jestli z vojenského hlediska toto vlastně je něco, s čím byste souhlasil a jestli by se to týkalo i případně vojáků, které už jsme vyškolili. A eh, vy jste hovořil o evropském velení letecké dopravy Myslíte, že se to bude dále rozšiřovat? Kolik států už se vyjádřilo tak, že by se k tomu eh, eh, připojili? Doposovat jsme slyšeli eh, o pěti, ale myslím, že je to méně. Děkuji. Pan Jan Pasku za socialisty. Děkuji. Rád vás zase vidím. Já vím, že to, co řeknu, nemáte přímo na zodpovědnosti, že je to spíše na zodpovědnosti politických rozhodujících činitelů a já plně soucítím s vaším stanoviskem, ale stejně tu otázku položím. Jestli všechno je tak jasné a všechno běží tak eh, dobře a hladce s našimi operacemi a projekty, proč alespoň my na východě Evropské unie eh, se nacházíme v tak nejisté pozici a situaci. Eh, víte, eh, my se nacházíme v situaci, eh, které neodpovídají veškeré činy EU. Z dálky to může vypadat dobře, ale když se ptám na odezvu a pocity, tak vidím, že ta odezva není. Cítím tam určitý nedostatek a jak opakuji, nezáleží asi na vás, záleží na těch, kteří činí rozhodnutí. A za druhé, spíše poznámka než otázka. Pakliže existuje nějaká taková víceméně rozptýlená hrozba, která se týká každého a nikoho, potom vícestrané projekty lze provádět jednodušeji, protože země si uvědomují, že z toho budou něco mít. Ku příkladu letecká doprava, každý se jí nějak účastní, protože nějakým způsobem se budou chtít všichni podílet a je dobré tedy eh, mít nějaký společný zdroj letadel, než je pořizovat jednotlivě. Ale najednou se toto může změnit a ta rozptýlená hrozba nabude nějakého tvaru a konkrétní formy, tak myslím, že to, že se přidám k nějakému určitému společnému projektu, to bude záviset na tom, do jaké míry ten projekt bude odpovídat té hrozbě, kterou já konkrétně vnímám. To je tedy potřeba také vzít v úvahu z vaší strany i ze strany dalších, kteří mají na starosti řadu projektů a ti by si měli být vědomi, že někteří mm, budou ty projekty spochybňovat, nebudou ochotni se účastnit. Děkuji, pane Pasko, a nyní pan Jeffrey Van Ode, EKR. Eh, e Děkuji, eh, paní předsedkyně. Abych odpověděl na Johanovu eh, otázku nebo na Johanův komentář. Johane? Já chci promluvit k tomu, co jsi řekl. A jednou eh, z příčin, proč se cítíte tak eh, nejistí, je to, že jsme se na tu eh, nevěnovali. My se zabýváme evropskou společnou bezpečnostní a obranou politikou, na kterou jsme se zaměřili více a nesnažili jsme se o revitalizaci NATO. To jsme měli udělat. A půjdu ještě dál. My nemůžeme jednotlivě v našich zemích stále dávat přednost výdajům na sociální eh, blahobyt než na obranu a čekat, eh, čekat že veškerou obranu zaplatí američané. My eh, si musíme vést lépe při přesvědčování veřejnosti, že potřebujeme silnou obranu, silnější bezpečnost a silnější vojenské síly. Myslím, že ve všech našich zemích tady chybí porozumění veřejnosti a to často z důvodů, které chápeme, ale to je asi moje bezprostřední reakce na to, co si řekl. A jestli se mohu také vyjádřit k panu generálovi. Jak víte, my jsme už mnoho na tomto výboru eh, o tomto hovořili a možná bohužel vaše stanovisko a eh, nebo, nebo vaše pozice a eh, ani ten vojenský výbor EU by snad neměl ani existovat. Já si myslím, že je to Eh, absolutní dublování NATO, eh, které vzniklo z politických důvodů, které chápu, ale s nimiž nesouhlasím. A váš štáb tedy se musí usilovně snažit eh, o nalezení příležitostí, aby mohl vytvořit mise, které si potom EU vezme na starosti. Myslím, že všechno, co jste popsal, je přesně to, co se také dělá v rámci NATO. Ku příkladu hovoříte o obraném plánování. Jak velmi dobře víte, proces plánování obrany v NATO existuje od té doby, co vůbec aliance vznikla. A jak také víte teď, existuje balíček obrané kapacity, který má na starosti Eh, vyrovnat nedostatky v rámci různých spojenců. Takhle to je v NATO. Proč tedy musí Evropská unie začít eh, také svůj vlastní eh, proces plánování obrany? Eh, existuje partnerství v NATO od doby, co se pamatuje, ať už je to německo-belgické jádro, ať už je to eh, tady, ať už to jsou jednotky britsko-holandské, které existují eh, dlouho a konečně nejmodernější koncepce NATO rámcových národů, které používají různé obrané kapacity z různých zemí. To se netýká vůbec Evropské unie. Jestli ale chceme skutečně, eh, aby EU doplnila to, co dělá NATO, tak by Evropská unie si měla přestat hrát na vojáčky a měla by se snažit skutečně eh, poskytnout přidanou hodnotu v civilním eh, aspektu, humanitárním aspektu, v diplomatickém aspektu a nebo nástrojích pro řízení civilních krizí kdyby Evropská unie skutečně chtěla být užitečná a nechtěla by se jenom tvářit jako nějaký eh, veleevropský stát a eh, osvojovat si nějakou eh, fiktivní globální úlohu a chtěla by být skutečně doplňkem na to, tak by se zaměřila na tyto aspekty. Já myslím, že toto asi nejsou ani otázky pro vás. Já vím, že vy jste dostal úkol, který jistě eh, velice dobře plníte. Vaši političtí pánové vám uložili něco, co máte dělat a vy se snažíte, abyste to dělal maximálně dobře. Ale těžko, eh, těžko, jak my Britové říkáme, ušít hedvábnou kabelku eh, z ucha svině. Nevím, jestli se to eh, dobře dá přeložit do jiných jazyků. Ale eh, kolegové, tyto eh, mise na výcvik vojáků v jiných zemích, Michael Gallo tady hovořil o tom, co se stalo v Mali, ale také v Somálsku. Jistě to povědomí o lidských právech a rovnosti mužů a žen, to je všechno užitečné, ale když přijde na věc, tak nevím, jestli to má velký smysl a e, je skutečností, že výsledky těchto e, misí na výcvik e, vojáků nebyly tak úplně skvělé. Při kontaktu s nepřítelem se tyto jednotky úplně rozpadly. Stalo se to v Somhálsku a stalo se to i v Mali. Takže si kladu otázku, k jakým závěrům jste dospěli ohledně efektivity těchto misí EU. Děkuji. I know that Mr. Vím, že pan Pašku chtěl ještě reagovat na tento nejnovější komentář, ale pokud souhlasíte, tak byste se mohl pak ještě přihlásit po té, co domluví všichni koordinátoři, protože zde není tolik eh, těch lidí, kteří teď ještě budou eh, vystupovat eh, mezi koordinátory. No, vy chcete, aby Eh, naši kolegové byli spokojeni, takže ještě jim necháme dvě minuty. No, existuje zde určitá východoevropská lojalita. Takže teď paní Podilka Bajes, prosím. <clears throat> Ano, děkuji, já budu hovořit švédsky. Dovolte mi otázku. Ta se týká toho systému sdílení uh, pooling and sharing. Máme zde 300 návrhů, které se týkají toho nového mechanismu sdílení. 300 návrhů, ale pouze asi eh, tucet jich bylo opravdu zavedeno do praxe, takže mě zajímá, jak to, jak to jde dál s tímto projektem eh, pooling and sharing, sdílení. A pak mám ještě konkrétní otázku na Středoafrickou republiku, Mali a také Somálsko. <clears throat> když zasahujeme ve vojenských konfliktech vojenskými prostředky, protože všechny ostatní prostředky se rozkotaly, musíme tedy tam poslat eh, vojenské jednotky, ale náš úkol je tam také to, abychom tam ehm, vybudovali udržitelný, trvalý mír. A to je tedy také naším cílem, zcela jistě. A já to chápu tak, že je to cílem i pro mise EU. Proto by mě zajímalo konkrétně to, jakou práci eh, jste v tomto ohledu vyvíjíte ve Středoafrické republice a v Mali. Jakým způsobem usilujete o posílení důvěry, o posílení ehm, o zlepšení této situace? Jak zajišťujete to, aby ty konflikty, které stály za těmi vojenskými konflikty vlastně byly odstraněny. Jakou konkrétní činnost vyvíjíte v tomto ohledu? Protože si myslím, že je důležité, abyste to tam vyřešili takovým způsobem, aby nebylo zapotřebí se tam potom vracet. A dále, co se týče Somálska a operace Atalanta, tak také dohlížíte na rybolovné, rybářská plavidla, na rybolov, takže se chci zeptat, jak to vlastně funguje, protože jsem si vědoma toho, že tam dochází eh, k velkému objemu nedovoleného rybolovu. Děkuji, nyní paní Lezing. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás ještě jednou chtěla požádat, abyste se drželi pravidel Evropského parlamentu. Prosím, poslouchejte mě. Já vás chci poprosit eh, o dodržování pravidel parlamentu, i když jde o naší frakci. To se v minulosti ukázalo jako poněkud Eh, obtížné, proto jsem teď trošku eh, kousavá a oficiálně předkládám eh, tuto žádost. Mám otázky k dvěma oblastem. Za prvé k Atalantě. Tady jste hovořil o tom, že existují pozitivní výsledky, že tedy vlastně se zabezpečily ty lodě s tou potravinovou pomocí. Eh, já se chci zeptat, kolik útoků bylo provedeno na eh, tyto lodě ještě před misí Atalanta. A potom další otázka, co se týče operační oblasti Pirátů, jestli po té Atalantě tato operační oblast Pirátů se nějak změnila. A potom mám ještě otázku, která se týká vojenských rozpočtů. Vy jste hovořil o tom, že neexistuje jednotná evropská armáda, že členské státy eh, dají k dispozici své vojenské síly a potom je obtížné tady vlastně, co chce NATO a co chce Evropská unie. A eh, s ohledem na výsledek samitu NATO tady USA žádali, aby vojenské eh, výdaje se zvýšily na 2 HDP. Eh, v Německu je to 1,3 a to je 4, a to je, to je tady zvýšeno na 4,1 miliard. Já nezdílím eh, tento názor jako pan Van Orden. Mně spíš o navození transparentnosti a ne o nucení jednotlivých států, aby s tím souhlasili, ale přece jenom by populace měla vědět, čem zde běží. Děkuji, paní kolegyně. A nyní uh, rychlý vstup Jana Pasku. Děkuji. Teď, když mě oslovil eh, někdo, eh, od koho jsem to nečekal, to je příjemné překvapení, ale nejprve řeknu, že moje otázka by neměla být chápána eh, jako nějaká změna filozofie ani nějakého, nějaké změny členství ve frakci. Já ve frakci rozhodně zůstávám. Já jsem jenom chtěl zdůraznit, že Evropská unie se musí o obranu starat, ale že ve světle nového vývoje bychom se měli eh, zaměřit na potřeby těch zemí, které stojí před těmi novými hrozbami. To jsem tady chtěl říci. Když eh, jsme vstoupili do NATO, tak jsme vstoupili, abychom docílili společné obrany. Když jsme vstoupili do EU, tak to bylo z jiných důvodů, ale také, abychom eh, posílili společnou bezpečnost. Takže tady EU také sehrává svou úlohu. A dále. Existuje éra před konfliktem a po konfliktu. A tady asi by měla být aktivní především Evropská unie. Co se týče zemí, které jsou členy Evropské unie, ale nejsou zároveň členy NATO, i tady je potřeba se zabývat tou fází konfliktu přímo, protože e, na to má také plány na to, jak třeba určitým způsobem pomoci eventuálně Švédsku a tak dále, jiným zemím, které nejsou členy, takže ty by se museli na nás obrátit za takové situaci. Ta debata už trvá dlouho nečekám ani, že by se mi podařilo kolegu Van Odena přesvědčit, ale chtěl jsem jasně říci, co jsem vlastně tady měl na mysli. Na mysli pan Don John. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane generále za velice kompletní expoze. Jenom mm, takovou poznámku. Kolega Jeffrey Van Orden eh, vznesl eh, podobnou věc, eh, pochybnost s velkou vervou to řekl. On řekl, že eh, samozřejmě eh, to eh, není možné, aby mm, pouze americký daňový poplatník přispíval Eh, k, eh, k bezpečnosti v Evropě, ale já bych na to udělal takovou repliku, tedy není to zase přece role evropského daňového poplatníka, aby platili na, eh, aby přispívali americkému zbrojnímu průmyslu, protože samozřejmě tady my vlastně sami sebe oslabujeme v průmyslu, takže přece za to platí potom ten evropský daňový poplatník, za ten americký průmysl zbrojní. Pane generále, já bych rád sdílel váš optimismus. Vy pozitivně vidíte eh, roli Evropské unie. No, já myslím, že jsme se ocitli v okamžiku, kdy nicméně, nevím, zdali je tady takový rozpor, ale existuje zde napětí mezi nástroji, které máme eh, v oblasti obrany a ve vojenství především, a mm, rozpor e, tedy e, s tím, k čemu je máme používat. My již 15 let máme takový tedy nástroj, 15 let, ale to je v historii krátká doba, ano, takže jsme schovývaví. Nástroje, které máme, jsou nástroje pro zvládání krizí, crisis management. A mm, potom e, máme tedy i ty nástroje které se používají po krizi, jako IUTM e nebo Altea v Bosně třeba. To je až nástroj, který se nasadil po krizi. Kromě Atalanty možná, a kromě té mise ve Středoafrické republice, tak nástroje nejsou k použití v těch horkých krizích, abych bych to nazval a naše nástroje jsou omezeny od samého počátku z definice věci kvůli in, institucionálnímu uspořádání a tak dále. Takže, ale teď my máme co dočinění s reálnými konflikty, s válkami, které znamenají, že musíme reálně na to reagovat. Ať je to Ukrajina, Irák, Sýrie, eh, Libie trochu také. To jsou skutečné konflikty a vidíme, že nástroje Evropské unie ale neumožňují reagovat na tyto krize vojensky v každém případě. A my v podstatě můžeme potom působit až eh, ex post, po té, co eh, eh, bylo nalezeno, naleznuto politické řešení. To je my zůstáváme tak na povrchu. Ano, samozřejmě ty mise eh, tam mm, fungují velice dobře. Třeba my s Jeffrem jsme byli v Somálsku. Ano, tam jsme skonstatovali, že eh, tu misi eh, tam provádí skuteční profesionálové a velice dobře, ale ta reakce, kterou máme k dispozici, mm, není mm, uspůsobena krizím, které máme řešit. Ono to politicky nejde, který doktrina to neumožňuje. Třeba my se v Bosně Hercegovině, vy víte, co si o tom myslím již dlouhou dobu, tam je to úplně zbytečné, podle mě. Problém v Bosně Hercegovině je problém institucionální, politický, eh, je to problém mezi komunitami, které tam žijí, vůbec to není problém vojenského charakteru. Nebo Atalanta třeba. To je taková symbolická mise, která má skutečnou přidanou hodnotu. A ta ale klesá. Čím dál méně a méně zemí se do toho zapojuje. Velké země, které stály u zrodu, tak ty postupně ustupují. A já myslím, že již nemůžeme se tady schovávat za Atalantu a ukazovat to exemplárně jako naši přidanou hodnotu. EUTM, IUTM, to jsou mise, které jsou užitečné, dobře jsou e, vedené, ale výsledky zatím nejsou viditelné, protože to je e, běh na dlouhou trať. To jsme viděli třeba v Mali. Michal Galer e, také tady položil určité otázky o tom, jak potom strategicky zpracováváme ty výstupy z terénu. Dále konkrétní otázky teď. Ve světle toho, co se teď děje v Iráku, v Syrii, některé členské státy se individuálně zavázaly eh, tam jednat. A váš vojenský výbor se sešel na toto téma a eh, i hm, jste eh, hovořili o tom, že by se mělo reagovat kolektivně, i hodláte hm, společně plánovat evropské operace třeba některé členské státy, a některé to jsou velké státy a za to jim děkuji, tedy eh, ty tam působí, dodávají eh, vybavení za, eh, i, a tak dále, školí třeba v Kurdistánu a podobně. A já se ptám, zdali i vy jako vojenský výbor zvažujete třeba kolektivní odpověď tomuto problému třeba v Iráku, aby se vyřešila hm, tato krize. Děkuji, pane Dančáne. Nyní pan Nat. Děkuji. Jeden z prvků v článku 3, eh, kterým se založil výbor, je právě to je pro mě zásadní a strategické a eh, to jsou ta potenciální rizika. Já bych zde zmínil dvě konkrétní věci, které mě skutečně překvapují. Zde je to ta exploze eh, eh, v Mal, ex, ex, eh, exploze tedy nárůst islamismu v Mali nebo ten pseudokalifát v Iránu, v Iráku. Tedy, pane generále, vy máte velkou zkušenost, vojenskou zkušenost a máte i zkušenost na Sahaře. A vy víte velice dobře, že proto, abychom mohli zmobilizovat e, tedy 200 e, vojenských tedy prostředků těch vozidel ozbrojených, tak potřebujete spoustu nafty a potřebujete alespoň e, čtyři velké tedy cisterny k tomu, aby doprovázely. Takže já se ptám tedy v tomto bodě, jak je možné, že když Eh, zde třeba tedy eh, padl eh, mm, režim Kadáfiho a vy máte všechny experty Francie, Víme, že tedy také velice dobře znala situaci, znala i čat velice dobře a oni věděli dobře, jak, co tam on eh, vytvářel, vytvářel tedy mm, pod, i blízko hranice s Nigerií, mm, co tam vzniklo, jak je možné, že v podstatě se vůbec eh, nesnažili jsme se tedy spravodajsky, abychom zabránili dopravy, dopravě kdy skutečně těžkou technikou, eh, to nemyslím nějaké malé prostředky, ale to byly skutečně eh, velké kamiony, které tam eh, zajišťovali dopravu a na těch dostupných cestách, a vy to znáte dobře na Saharře. víte, že v podstatě přes, přes Nigerii se nedostanete jen tak do, na jich Libie a eh, víte i již, jižní eh, část eh, Alžírska, že tady, tam ty konvoje snadno se zjistí přece a tam docházelo tedy k těm tedy masovým akcím a když se teď podíváme na, na, na Irák, ten nový kalifát, co tam vzniká, no tak tady já jsem překvapen, když opět zde logisticky a strategicky eh, eh, to je nepochopitelné, protože opět tam eh, v podstatě dochází k velkým přesunům techniky, velká doprava a prostředky se přesouvají. Já velice si cením vojáků, ano, protože samozřejmě vy platíte v terénu krví za e, mír, ale e, já tady nechci nějak kritizovat vojáky, ne, já chci kritizovat nás zde já se tedy ptám, kde jak e, e, skutečně e, je možné, kde je tedy vojenské spravodajství, které by mělo být základem těchto operací, jak funguje to vojenské spravodajství a nemyslíte si, že bychom toto měli prohloubit více, protože, eh, protože není tak důležitá, eh, důležitá je samozřejmě reakce, ale ještě důležité, důležitější je ta příprava. Tady eh, já nehovořím o těch jednotlivých teroristických akcích, které třeba těžko můžeme nějak předvídat, kontrolovat, ale o těch masivních plánovaných teroristických akcích. A vy víte velice dobře, že to, co se stalo stalo v Mali, tak to eh, se tam vyřešilo díky francouzům a díky tedy eh, čadské armádě. A eh, tam skutečně ten příklad Mali, to je mm, bohužel takový příklad nulové operativity, operace schopnosti vůči nepříteli. A v případě Somálska nejenom, že tam to jsou v podstatě klany, které stejně tam pořád dominují a my sice tam eh, formujeme, vzděláváme ty uniformované vojáky, ale my bychom měli eh, vzdělávat k tomu, aby se stali efektivní. Děkuji, pan Kukan. Děkuji, paní předsedající. Pane generále, děkujeme, že jste mezi nás zavítal a děkujeme také za to, že jste nás zde velice podrobně informoval o činnostech, které e, nyní vyvíjíte. Dovolte mi dvě otázky. Za prvé, začínáme vlastně druhé legislativní období, poté, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a také poté, kdy byl zřízen ehm, post vysoké představitelky pro zahraniční věci. Jak byste ohodnotil svou spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost? A myslíte si, že jsme se poučili a že můžeme některá poučení využít v budoucnosti s, ve spolupráci s paní Margarini, s, s budoucí vysokou představitelkou. A pak chci ještě říci, že v jednom z projevů, který jste přednesl eh, v tomto roce, myslím v červnu, jste zmínil něco trošku podobného, co říkal eh, Dančan. Řekl jste, že se trochu bojíte eh, vlastně určitých neplánovaných vojenských akcí v Bosně a Hercegovině, a že se snažíte přesvědčit členské státy, aby tam stále byly přítomny. Takže to vlastně trochu reaguje i na eh, tu otázku, kterou položil můj kolega. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom eh, bych chtěla říci, že to je první schůze, které se zúčastňuji. Já jsem spíše eh, specialistkou na dopravu, ale hm, mám tedy zájem o ty oblasti, jako je logistika, protože to je slabá stránka historicky, pokud vím, když jde o mobilizaci evropské obrany. Já se ptám, jak, co si myslíte, nebo jakým způsobem bychom mohli pomáhat, tedy legislativně pomáhat, abychom zlepšili, abychom zajistili prevenci problémů, které mohou vzniknout při používání těch bezpilotních letounů, těch dronů, protože tady víme, že exponenciálně roste jejich používání a e, i způsoby, jak se používají, takže jsou zde určité problémy, e, jak zabránit nějakým problémům. A za druhé, celý ten aspekt výcviku, vy jste hovořil o Mali například. Já e, zcela chápu pana Nata, když jde o transformaci obra- o, e, celé armády. To se e, e, týká tedy v podstatě všech těch operací, kde působíme, kde je třeba zreformovat místní armády. A jakým způsobem váš výbor jak eh, tedy eh, vy eh, tedy mm, potom sledujete, jak se ta armáda mm, vycvičí a používá. A jakým způsobem můžete tedy i mít nebo připravit takové preventivní nástroje, protože jak o tom hovořil pan Danšan tady, mm, Eh, my většinou používáme nástroje až po krizi, ale zároveň přece my musíme mít i nástroje pro prevenci. Jak tedy předcházet eh, těm krizím a možná i my bychom vám mohli v tomto nějak pomoci. A dále eh, ten rámcový dokument, vy jste řekl, vy na tom pracujete spolu se, se s tou diplomatickou službou a možná, že i my bychom mohli tady vám nějak pomoci vašemu výboru. Thank you. Marek Jurek. Děkuji, pan Marek Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane generále, chci říci, že většina vojenských operací, o kterých jste hovořil, které teď probíhají pod vlajkou Evropské unie, se nachází v Africe, zejména v západní, Evra, v západní Africe, e, pak je tam také tedy část, která je v tom africkém rohu v Somálsku, e, jsou tam také, je tam také mise, která se týká boje s piráctvím. To jsou všechno velice důležité věci, a já oceňuji zejména činnost Francie v západní Evropě, eh, pardon, v západní Africe, to, jak tam Francie usiluje o zajištění bezpečnosti, protože situace v subsaharské Africe je jedním z největších problémů v moderním světě. Pane generále, vy jste hovořil o solidaritě. Tento pojem solidarita jste užil několikrát. Hovořil jste o tom, že to musí být zásadní princip naší činnosti. A jak říkal pan Pasku, my bychom očekávali strategičtější zájem o situaci eh, ve východní Evropě, o tom, jaká je situace, jaké je bezpečí nebo mm, jaká je situace v této části světa, protože naším cílem musí být zachování těch změn, které byly učiněny po rozpadu Sovětského svazu. Myslím si, že to je náš cíl. Nemůžeme vystavit svobodné eh, společnosti pouze s jedními volbami. Um, um, teď eh, vidíme, že zde ruská vojenská doktrína z 90. let, která hovoří o sousedních zemích, jde vlastně o oslabování svrchovanosti těchto sousedních zemí. V 90. letech ehm, se zde hovořilo o aliancích, také jsou zde další doktríny o tom, že je možné provádět intervence v jiných zemích, pokud chce Rusko chránit rusky mluvící lidi, kteří tam žijí. Takže to jsou doktríny, <clears throat> které Eh, zachází velice daleko. Vlastně hovoří o tom, že chce, chtějí zachovávat určité památníky, eh, Lenin, Leninovy památníky. Takže otázkou je, co s tím chce učinit Evropská unie. Jak chce podpořit a jak chce hm, pomoci k tomu, aby byla zachována naše bezpečnost. Já se na schopnosti Evropské unie dívám optimističtěji. Uh, Samozřejmě, že by neměla nebo nesmí kopírovat na to, nesmí vlastně to být jakási kopie, zdvojování úsilí. Mělo by to být spíše jakási symbioza rozdělení úkolů mezi NATO a EU. Protože většina členských států Evropské unie je zároveň i e, členem Severoatlantické aliance, takže je důležité, aby zde byla určitá symbioza, aby se tyto dva prvky doplňovaly a samozřejmě ale musíme přitom respektovat i pozici neutrálních zemí. Ale tato symbioza by měla existovat. Před 6 lety proběhla válka v Gruzii a tehdy jsme se ani nesnažili navrhnout ehm, nějaký vojenský zásah, ehm, vyslání vojenských jednotek a ta část Gruzie byla vlastně anektována Ruskem. A mm, tehdy by nám takový návrh e, zlepšil naši diplomatickou pozici. Myslím si, že bychom měli být e, trošku kreativní. Také tedy chci říct, ještě, že jste hovořil o té solidaritě, ale solidarita musí znamenat, že musíme jaksi vyloučit ty, kteří nám hrozí, kteří jsou hrozbou. Francie má zájmy v západní Africe, my máme zájmy v Ukrajině, jsou zde určité strategické cíle. Chceme zachovat ty změny, k nimž došlo po rozpadu Sovětského svazu. Ale hlavní věc, kterou musíme učinit, není to, abychom agresorům poskytovali zbraně. Chci tedy říci, že žádná evropská země by neměla prodávat zbraně Rusku, protože Rusko je zde agresorem, Rusko se chová agresivně vůči některým zemím, dokonce i vůči některým zemím EU, jako je třeba Estonsko. To je ten případ, kdy unesli estonského občana na estonském území, což je opravdu eh, čin agrese. Jak tedy postupovat s touto strategií? Myslím si, že v minulých letech jsme přišli o určité příležitosti. Teď došlo, myslím si, že třeba v minulosti právě v případě té invaze do Gruzie. Děkuji. Closed. Pan, Šap, pan Schaffhausen, pak já a potom končíme debatu. Děkuji, paní předsedkyně, pane generále. Eh, zde já musím vyjádřit souhlas se dvěmi body. Za prvé, máme evropskou obranu, která má svůj důvod, eh, poněvadž zájmy Evropy, eh, jakožto kontinentu nejsou stejné zájmy, jako jsou zájmy eh, Severoatlantické aliance. Za druhé, evropská obrana a dynamika evropské obrany eh, také eh, jak si má své důvody. Vy jste řekl, že zde se v tomto opíráme o členské státy, tady souhlasím, a já kladu otázku. Zdali členské státy nyní podle vás dostatečně přispívají do těch misí a e, jinými slovy, máte za to, že nyní skutečně máme dostatek prostředků, abychom mohli plnit e, naše obrané a bezpečnostní cíle. Thank you. Děkuji. A i Marek Jurek, i já Eh, jsme eh, členy polského hnutí Solidarita a proto jsme přesvědčeni, že je nezbytné potvrdit strategickou volbu o podpoře zemí, které bojují za suverenitu a nezávislost, které znovu získali nezávislost a chtějí si ji udržet po pádu Sovětského svazu. Je zřejmé, že je nezbytné tuto volbu potvrdit a podpořit ji. Já se zaměřím na tři konkrétní body. Včera večer jsem se vrátila z několika denní cesty do Kijeva, kde jsem hovořila s řadou politických aktérů A nikdo z politických aktérů, ať už patří k vládní eh, straně nebo k opozici, eh, neřekl, že by bylo potřeba podpořit Ukrajinu eh, dodávkami a pak záleželo na tom, s kým mluvíte, jestli s útočnými zbraněmi nebo neútočnými zbraněmi tedy o tom hovořili. A já jsem si jistá, že toto stanovisko vyslovili s ohledem na ten problém, o kterém se zmínil právě pan Jurek. Totiž, že již mnoho let probíhá spolupráce eh, ministerstev obrany některých eh, členských států Evropské unie a Ruské federace. Ovšem ve světle nedávných událostí na Ukrajině, kde dochází k narušení eh, tedy klidu zbraní ze strany ruského agresora, je velice důležité pro Ukrajinu a vyžaduje to i z úvahu na naší straně a proto prosím pana generála o vyjádření k této otázce a k Bosně a Hercegovině. Myslíte si, pane generále, že Daytonská dohoda, že je ji možno dále aplikovat k oživení politického procesu a k podpoře demokracie v zemi? Ráda bych vyslechla váš názor na to, kdo má napovel eh, vojenské síly a jaká je tam právní situace. A moje poslední otázka se týká islámského státu Iráku a Iránu. My dnes odpoledne Budeme mít důležité setkání ve spojení s výborem AFED, které se bude tomuto tématu výlučně věnovat. Chci ale přece říci, že ISIS je nyní nejbohatší teroristickou organizací na světě. A hovoříme-li o prevenci rozšíření ISIS, Musíme i toto mít na zřeteli a znovu zhodnotit nástroje, které má západní svět k dispozici k boji proti státu ISIS. Mohlo by se totiž vzhledem k současné krizi stát, že ISIS se stane velice přitažlivým pro evropskou mládež. Děkuji vám. Pane generále, máte slovo. Madame la présidente, mesdames et messieurs. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za vaše otázky a připomínky. A ukazuje se, že skutečně váš výbor, podvýbor je důležitý a ukazuje se, že bezpečnostní obrané otázky e, byly vždycky důležité, ale dneska jsou důležitější než kdy jindy. Tak já budu odpovídat podle pořadí otázek. Nejprve na pana Gálera k těm třem bodům. E, sdílení břemene v Evropě. Ano. To e, tedy náčelníkům štábu a Eh, těm strukturám velení hodně leží na srdci, samozřejmě, protože když se vždycky přijde s myšlenkou, že se nasadí někam, vyšle mm, armáda, vojáci, tak první věc, eh, o které se začne diskutovat, je právě otázka společného financování těchto operací. Ale to všechno nevyřeší je to ale faktor, který umožní pomoci na straně jedné, ale i je to faktor, který eh, často potom odsunuje do pozadí další diskuze. Eh, členské státy mm, tedy mm, musí přispívat eh, do těchto operací a to by se mělo vyvíjet. A právě v tomto rámci my i provedeme revizi toho procesu Athena. O tom teď jednají členské státy a do konce roku by e, to mělo vést k určitému vývoji, který tedy možná bude takový mírný zatím, ale e, mělo by se, měly by se tím otevřít možnosti, protože je nelogické, když my zde máme e, vojáky, kteří čekají na to, aby byli nasazeni a že a potom je to tedy pouze ten stát, který se k tomu, v tom angažuje, tak platí tu cenu politickou, finanční a další. Je to diskuze, která v podstatě existuje ve všech eh, instancích, mezinárodních, multinacionálních instancích, nejenom zde tedy, u nás v Bruselu. A potom téma Mali a efektivita. O tom hovořili i další. Efektivita naší operace a jak tedy eh, potom eh, pomáhat těm vycvičeným vojákům při plnění úkolu. My zde máme dvě ty výcvikové mise, Mali a Somálie a e, zde my vždycky, po, buď se použije tedy ten eh, jaksi gestorský stát, tady to byla Francie v tomto případě, eh, která mm, potom tedy jaksi je tím gestorským státem pro eh, to, že pomáhá potom těm vycvičeným vojákům a ti vojáci, kteří tedy byli vycvičeni, tak ti nikam neodešli, ne, ti byli efektivně vycvičeni francouzi a působili tam tak, jak mm, se přálo. A potom ale jejich nasazení na severu, tak tam mm, to, že byli staženi, tak to bylo politické rozhodnutí. A struktura velení této operace, ta, tam tedy vojensky selhala, to je pravda. A takže samozřejmě zatím ještě se nám nepodařilo úplně zreformovat armádu Mali. My tedy tam cvičíme vojáky a e, v tom, aby tedy od e, toho individuálního chování se začali chovat kolektivně, aby si uvědomili, že jejich aktivity mají přímý dopad, vliv na stát, vládu a spolobčany. Takže individuální chování, mm, přetavit to e, kolektivní e, chování a zatím tam to probíhá uspokojivým způsobem a e, určitě všichni, kteří je tam cvičí, tak se nemají za co stydět. To tež platí pro tu naši druhou činnost, to je ta poradenská činnost. Nyní zatím jsme ve fázi počáteční, ta struktura velení, tak ta bude eh, jaksi eh, vytvořena později, takže zatím to jsou pouze první etapy vytváření této struktury velení. Nezapomínejme, že na severu Spojené národy tam také se velice angažují. Spojené národy tam mají určité kontingenty, z, některých to jsou evropské konti, z nich jsou některé evropské kontingenty a tam tedy především jde o aktivity zpravodajské. A tyto, tato činnost mm, probíhá v úzké koordinaci. Potom e, e, takže výcvik vojáků, to je oblast, kde nadále budeme pokračovat a, mm, pod, a je to velice komplikované. V Somálsku je to především velice komplikované, jak dobře víte, ale budeme v tom pokračovat. Pokud jde o eh, evropskou leteckou dopravu, eh, tady do toho, se, eh, do toho systému se zapojilo pouze několik států, pan Pasku o tom mluvil. Je to logické, poněvadž není možné zde dělat více v oblasti letecké dopravy. Sky Team, Sky Alliance a tak dále. To prostě eh, Sky Team, Sky Alliance, to prostě neseskupuje vždycky stejné letecké společnosti. Tady jde o to, aby každá vláda v případě potřeby měla prostředky pro tu leteckou dopravu. Velení evropské dopravy to eh, obsahuje pět států, včetně Francie. Francie v Libii provedla akce, které chtěla provést, provedla je i v Mali a mm, tady jde skutečně o rozdělení břemene, celého břemene. Ehm, jde o logistiku, ehm, o přepravu osob a ehm, ty čtyři ostatní státy, tak ty se také do této aktivity zapojily. Solidarita. Skutečně tady Eh, byla eh, zhmotněna. A pan Pasku, eh, vy jste řekl, co je Evropská unie v tomto, co může tedy naše společná obrana bezpečnostní politika udělat pro evropské země. Ano, vojenské zajištění v rámci smlouvy. Všichni jsme solidární. 28 států Evropské unie je solidární máme více než ten článek 5 eh, na to. Eh, my jsme se všichni zavázali, to znamená prostředky, které se používají, ale pro ty vojenské operace jsou především prostředky na to, to je pravda. Ale je zde jedna oblast, kde nás ještě čeká pokrok a to je ta takzvaná klauzule solidarity. Já hovořím o tomto pojmu, protože klauzule solidarity. Většina lidí to pouze spojuje s přírodními katastrofami. Asymetrické hrozby, které ale teď řešíme, to, že že musíme být schopni i více se bránit proti počítačovým útokům, tak i zde, je zde velká pravděpodobnost, že zde může dojít k destabilizaci nějaké evropské země nevojenskými prostředky. Takže to, toto hrozby se zvyšují a tady asi eh, Severoatlantická aliance příliš v tom neudělá, protože tady je třeba i Eh, vnést, přinést tu eh, reakci v oblasti civilní. A tady si klademe otázky, jak eh, v případě, já doufám, že k tomu nedojde, ale pokud by k tomu došlo, jak tedy být schopni jednat v Evropě solidárně na ty nevojenské asymetrické hrozby, hrozby, které si myslím, že existují. Pan van Orden. Mm. Myslím si, že jsem si velice rád vyslechla to, co jste řekl, ale chci ještě jednou říci, proč je zde tato debata. My zde přece nesoutěžíme s NATEM. Vůbec žádným způsobem EU a NATO nejsou rivalové. A... Vlastně především tedy eh, ti, kteří tam působí, tak eh, mají ten národní bač. Já neznám žádného brit, eh, irského, francouzského, španělského, jiného vojáka, který by měl nějaké označení EU. Má vždycky označení svého státu, protože jsou nasazeni svým státem v dané oblasti a nikdy tedy na to ne, nepojde do eh, Gruzie nikdy, na to nevyjádřilo přání, tedy eh, provést nějakou takovou eh, misi RCA. Nikdy na to nemělo prostředky pro to, aby mohlo dělat to, co dělá misi Atalanta. Takže hm, všichni tam. Ale teď je, eh, je pravda, že eh, tedy všichni, eh, teď pokud je o Atalantu, tady nejde o tu aktivitu na moři, která je tak důležitá. Tady je důležitá ta aktivita potom na kontinentě, eh, proto aby piráti se dostali k soudu, aby byli odsouzeni, aby eh, a tak dále. A, mm, takže mm, tady eh, Eh, musíme, to, musíme mít širší záběr. Nebo Ebola, také jsme byli velice aktivní. My jsme, eh, já jsem napsal eh, náčelníkům státu před nějakou dobou a vyjádřil jsem, že tady roste problém. Proč? Protože od, mm, s tím problémem přišli humanitární pracovníci a protože mm, Evropa je v tomto velice aktivní a mm, tam ale kvůli ebole nebude žádná mise e, v rámci naší společné e, bezpečnostní obrané politiky, to ne. Ale i zde tedy e, ty nástroje Evropské unie mohou být uh, užitečné. Naše společná politika dělá ty věci, které jsou složité. My, vojáci, když jsme nasazeni v rámci této politiky, tak to vůbec není jednoduchý úkol, poněvadž my jsme jenom jedním z aktérů. Jsou tam i ostatní aktéři. A tak to je. Pooling and sharing. Pooling and sharing. Další otázka, jak dá dohromady prostředky. Pooling and sharing. Uh, to je, že vlastně vůle ne, to je jako je to do neznáma, takže je to velice těžké. Je těžké přesvědčovat, přesvědčit politické orgány a e, ministry obrany, ministry zahraničí a e, e, náčelníky, že skutečně je třeba jít cestou pooling and sharing, proto jsme i e, připravili určité projekty. Nicméně e, e, pokrok je tady a ta dynamika pooling and sharing nebo smart defense, jak se tomu říká, tak se již realizuje, když se otevřely určité bariéry, prolomily se. Potom otázka, tady byla jedna otázka na Irák a Syrii. Co tam děláme? Eh, výbor slouží k tomu, že má eh, jak si eh, šířit takové povědomí. To platí pro Irák i pro Syrii, i pro další geografické zóny. Jde o to, aby naše znalosti o těch zónách konfliktu, aby eh, byly eh, eh, ty, ty, ty poznatky, aby byly šířeny. A já tedy se snažím o to, aby můj výbor pravidelně předkládal situační informace, tak aby jednotlivé členské státy, respektive rezorty obrany, aby jaksi byly informovány a informovaně potom se vedla politická debata na základě konkrétních poznatků. A pan Nat eh, se ptal, kde jsou ty naše spravodajské informace. Já si myslím, že ano. Samozřejmě je důležité, aby členské státy co nejlépe poskytovaly ty spravodajské informace naší službě, Evropské diplomatické službě a potom mm, my na základě toho rozhodneme, zdali eh, do něčeho půjdeme nebo ne. A potom mm, taková obecná otázka, co udělat s prevencí, jak eh, předvídat ano, naše Evropská eh, služba pro zahraniční politiku nyní eh, připravuje takový nástroj, jak analyzovat ty konfliktní zóny, tak abychom mohli i jednat v oblasti prevence. Je to nástroj, který se bude opírat o eh, práci think tanku Eh, to, eh, do to, na tom se podílí eh, našich 41 delegací, které máme v daných lokalitách, které mají své know-how, geografické know-how a samozřejmě tato spravodajská činnost mapuje celý svět a na základě toho potom působíme v prevenci. Takže to teď je všechno, to se vyvíjí. Uh, General, thank you very much. Děkujeme, pane generále, za to, že jste mezi nás přišel. Také děkuji za vaši komplexní prezentaci. Tímto končím tuto rozpravu a chtěla bych vás požádat o to, abychom si dali krátkou pauzu, asi jednu minutu, a pak už přivítám eh, zástupce panelisty eh, toho dalšího, druhého panelu. Všude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 Ladies and gentlemen, please be seated. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, posaďte se zpět na svá místa. allow me to start the... Dovolte mi, abychom začali nás další bod eh, našeho pořadu jednání. Jedná se o prezentaci názorů a stanovisek, které se týkají současné bezpečnostní situace a toho, eh, zda eh, existují opatření k zajištění vnějších hranic Evropské unie Eh, a zda tedy existuje vhodný mechanismus k tomu, jak reagovat na stávající výzvy a problémy. Dovolte mi představit eh, naše panelisty, kteří vystoupí. Nejprve pan Timo Koster, který je ředitelem ředitelství pro obranou politiku a obrané kapacity a zastupuje zde NATO. Druhým panelistou je pan Petros Mavromichalis, který je ředitelem eh, eh, takzvaného Situation Room Velína Evropské unie z Evropské služby pro vnější činnost. A třetím panelistou je pan Joe Colmont, eh, který zastupuje Egmont Royal Institute for, in, pro mezinárodní vztahy. Takže dávám vám tímto slovo a nejprve vystoupí tam pan Timo Koster se svou prezentací. Děkuji za představení, paní předsedkyně, přeji vám všem dobrý den a velice rád využiju této příležitosti k tomu, abych vás informoval v tomto podvýboru o rozhodnutích, která učinila Aliance na to na svém nedávném summitu ve Walesu a jedná se zejména tedy o rozhodnutí, která se týkají společné obrany, ale i dalších aspektů. Velice rád jsem přijal vaše pozvání, protože Evropský parlament a i národní parlamenty hrají klíčovou roli v tom, jak posílit společnou eh, obranu Evropské unie a jak také získat větší veřejnou podporu. Potřebujeme otevřený a soustavný a upřímný dialog mezi jednotlivými aktéry. Hmm. Eh, Byla učiněna celá řada velice důležitých rozhodnutí na tom posledním summitu, který se konal ve Velšsku. A nyní tedy se budou tato rozhodnutí eh, uvádět do praxe a k tomu také zhlížíme k Evropské unii jako k velice zásadnímu partnerovi pro provádění těchto rozhodnutí. Tento summit se konal v měnícím se světě a vidíme, že dnes tedy musíme eh, nahlížet na ten kontext bezpečnosti, který se změnil. Aliance ukázala svou ochotu a také svou schopnost reagovat na nové bezpečnostní hrozby a na tu novou bezpečnostní situaci. Aliance zajistí to, že všichni um, budou připraveni chránit své členy proti jakékoliv hrozbě. A když se tedy eh, vzhledem k tomu, o čem jste hovořili dnes dopoledne, tak já se ještě omezím na ta hlavní závěry. Máme se nový akční plán připravenosti, který schválilo na to eh, takzvaný RAP. Ten <clears throat> vysvětluje, eh, jak můžeme reagovat na hrozby ze strany Ruska a vlastně souvisí to s krizí na Ukrajině. Také to přenáší jednotlivým členům každému speciální díl odpovědnosti, který musí nést. Máme zde také vlastně i plán, který se týká Severní Afriky, který se týká Středního východu a tak dále. Tento plán eh, je vlastně největší změnou eh, v politice eh, NATO po studené válce, také zvětšuje připravenost jednotlivých členů a také připravenost i na reakce na veškeré hrozby, veškerá scénáře. Na to také bude schopno podporovat veškeré své členy a také koordinovat svou aktivitu i třeba s ostatními mezinárodními aktéry, pokud to bude zapotřebí. Tento plán obsahuje několik konkrétních opatření. Chceme chránit a zajistit bezpečnost členů aliance. Také jsou zde tedy adaptační opatření. Takže zaprvé jsou zde ta opatření pro zajištění bezpečnosti. Eh, už jsou zde vlastně jednotlivé akce, například eh, soustavná přítomnost eh, v terénu, Eh, ve východních zemích, také je to vlastně rotační přítomnost, eh, díky, do které přispívají všichni členové NATO. Na to již vyslalo jasný signál toho, že to, to musí být tedy, a, který je v souladu s mezinárodními závazky, Eh, tato zajišťovací opatření budou pokračovat tak dlouho, jak bude zapotřebí a budou takovým základem pro hlavní zajištění bezpečnosti a také pro odrazování. Eh, tato opatření je také možné navýšit nebo posílit, pokud eh, si to vyžádá bezpečnostní situace. Pak jsou zde adaptační opatření. Adaptační opatření obsahují prvky, které mají zajistit to, že na to bude schopno reagovat na veškeré hrozby. Eh, máme zde eh, posílení společné obrany a také zlepšení eh, řízení krizových situací. Na to také bude moci lépe koordinovat a vyvážet své jednotky. Kolektivní obrana tedy také podpoří bezpečnost. Chceme jak si vyvážit strategické pozice. Jsou zde tři hlavní cíle. Za prvé zlepšit eh, reakčnost, za druhé zlepšit schopnosti na ta posílit eh, členy a za třetí chceme posílit eh, robustnost celého systému velení. Teď bych se tedy chtěl vyjádřit k jednotlivým těmto třem bodům. Za prvé, schopnost reakce. To eh, vlastně vychází z nutnosti rychlého politického rozhodnutí, možnosti mít eh, dobré, vhodné vojenské jednotky na vhodném místě a ve vhodném čase, aby byly možné eh, rychle a vhodně reagovat na tu příslušnou situaci. Abychom zlepšili mm, tu možnost reagovat na rychle se vyvíjející se situace, bylo rozhodnuto, že aliance připraví eh, vlastně speciální jednotky velmi rychlé reakce VJTF, kterým také říkáme takzvané Spearhead Forces neboli prvosledové síly. A Eh, tam vlastně budou spadat pozemní síly, které budeme vlastně schopni eh, využít velice rychle v řádu několika dní a tyto jednotky budou moci reagovat eh, na, zejména na, na nebezpečí, kdyby bylo ohroženo území chráněné na ten Tyto jednotky budou schopny rychle se přemysťovat a rychle udeřit. Potřebujeme tedy k tomu také zřídit dobrá místa pro velení na těch územích, zejména v těch východních eh, zemích. Ehm, to bude také eh, opět eh, za, vlastně na tom se budou podílet všichni členové, bude tam ten rotační systém, budeme také využívat různé scénáře obrany. Eh, chceme také zlepšit to, aby tyto jednotky velmi rychlé reakce se mohly rychle přemysťovat, aby mohly rychle a efektivně eh, posilovat eh, alianční jednotky. Potřebujeme také zlepšit, připravit infrastrukturu, ehm, potom třeba i dodávání ehm, vybavení a také k tomu vyčlenit konkrétní místa. Domníváme se, že je velice důležité také vizuálně ukazovat, že jsme jednotní a um, solidární. Dále nyní posílení NATO. NATO se chce znovu posílit. Je to tedy důležité, abychom zde eh, aby, aby na to mohlo vyvíjet veškeré mise, které potřebuje a musí tam vlastně spatřit, eh, musí tam patřit i to, že bude odrazovat ostatní a že také bude schopno ukázat svou sílu je tedy důležité také posílit jednotky NATO. Eh, hm, máme zde novou strategii, která byla rovněž eh, dohodnuta, také bude posílena i námořní část, protože chceme zlepšit i povědomí o té situaci na mořích a eh, chceme také se soustředit na oblast konvenčních námořních operací. Toto všechno bude vlastně i činěno v souladu s e, námořní strategií Evropské unie. Co se týče toho posílení, tak potřebujeme i nové operační plány, které ukážou, jak e, a kde mají být využity tyto jednotky NATO a také se zde budou určité pohotovostní plány nebo i určité preventivní plány. V některých e, oblastech plánujeme vlastně také nové eh, plány mm, připravenosti, určité pohotovostní nouzové plány. <clears throat> Do tohoto bodu také patří posílení eh, rozvědky, informačních služeb. Zde musíme zůstat eh, stále velice silní, robustní a musíme být také schopni reagovat zároveň na více jevů nebo krizí, které probíhají zároveň. Dále zde máme tedy ten akční plán, <clears throat> Už se chýlím ke konci, říká řečník. Čili, jak, nebo nemluvím příliš rychle, ptá se řečník. Čili pak jsou tedy ta zajišťovací opatření, ta už jsou e, funkční po určitou dobu, jsou určitým základem pro e, ty vojenské zásahy a budeme je schopni v případě potřeby navýšit nebo posílit. Pak jsou zde ještě různá doplňková opatření, Například USA zřídilo eh, speciální iniciativu um, um, Connected Forces Initiatives. Pak jsou zde také všechna ta adaptační opatření, která <clears throat> se eh, připravují. Chceme tedy celkově chránit země NATO, mm, obsahuje to všechna opatření, která musí učinit všichni členové aliance, abychom zajistili bezpečnou situaci v Evropě. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Kostner. Now... Děkuji. Nyní dávám slovo panu Petrosu Mavromichalisovi, který jste zastupuje Evropskou službu pro vnější činnost, konkrétně Situation Room. A myslím si, že vy jste naprosto eh, tou eh, správnou osobou, která nás nyní informuje o tom, jakou úlohu má zde Evropská unie, o tom, zda Evropská unie má již určité plány, jak eh, zajistit bezpečnost hranic, eh, vnějších hranic EU. Děkuji, paní předsedkyně. Moje úloha jako šéfa eh, evropského velína neboli Situation Room je poměrně omezená. Moje služba v této divizi je kontaktním bodem v rámci ESVČ v rámci důležité inovace podle Lisabonské smlouvy a to je článek o solidaritě a ten vám zde dnes chci představit. Článek o solidaritě je důležitou inovací po poslední revizi smlouvy o Evropské unie Eh, v rámci článku 222, který stanoví, že Evropská unie a její členské státy musí jednat společně a v duchu solidarity, pakliže jeden členský stát je předmětem teroristického útoku anebo obětí nějaké katastrofy, ať už způsobené lidmi nebo přírodou. Ve stejném článku v třetím odstavci se praví, že komise a vysoká představitelka musí představit společný návrh, podle nějž musí Rada rozhodnout, jak má Evropská unie provést tento článek o solidaritě. Toto bylo realizováno a po měsících diskusí a debat Rada schválila eh, 24. června 2014 rozhodnutí o provádění článku Solidarity ze strany Evropské unie a o tom zde právě dnes hovořím. Hlavní prvky tohoto mechanismu schváleného radou jsou následující. Za prvé, použití článku Solidarity je výlučnou výsadou eh, postiženého členského státu teroristickým útokem a nebo nějakou katastrofou přírodní či uměl, uměl, eh, umělou. Eh, toto rozhodnutí umožňuje úzkou spolupráci všech relevantních aktérů jak členských států a evropských institucí, které budou ruku v ruce spolupracovat na efektivní eh, odezvě. EU jako celek odpovídá za mobilizaci veškerých nástrojů, které má k dispozici. Komise i vysoká představitelka za podpory ESVČ pojmenuje veškeré nástroje a kapacity, které mohou optimálně přispět k odezvě na krizi a učiní veškerá nezbytná opatření v rámci jejich kompetencí. Rozhodnutí také umožňuje okamžitou aktivaci eh, eh, tzv. aranžmá IPCR, to je mechanismus, který také byl schválen v červnu 2013 radou. To umožní rychlé zapojení politických orgánů v celé Evropské unii, aby mohla Rada zajistit strategické zaměření odezvy a e, jakoukoliv e, vhodnou akci, která pomůže postiženému členskému státu. Po využití článku Solidarity EACC bude jednat jako kontaktní bod, středisko Eh, které bude neustále k dispozici všem subjektům, členským státům a ostatním pro koordinaci a pro poskytování informací eh, i v rámci DG Home a DG Sanko a eh, i v rámci Situation Room ESVČ. Teď k úloze ESVČ obecně. Článek Solidarity se týká jak eh, vnitřních, tak vnějších krizí a dimenzí podle povahy krize. A za tímto cílem může tady sehrát určitou úlohu i ESVČ. Takže kdykoliv to přijde v úvahu, vysoká představitelka a její služby budou přispívat tím, že budou poskytovat relevantní informace a podpory v rámci svých kompetencí. Jakmile se použije článek o solidaritě, vysoká představitelka musí učinit veškeré nezbytné kroky k identifikaci a využití veškerých evropských nástrojů, které mohou nejlépe eh, eh, být použity jako odezva na krizi. A eh, to zejména vojenské kapacity, které bude optimálně možné využít v odezvě na krizi. Ku příkladu v případě přírodní katastrofy vojenské zdroje mohou poskytnout podporu jednotkám civilní ochrany pomocí mechanismu civilní ochrany. Služby vysoké představitelky také budou vypracovávat pravidelné zprávy a analýzy, aby podpořili eh, analýzu a Eh, rozhodování na nejvyšší úrovni. ESVČ také poskytne podporu v rámci spravodajských informací, které budou eh, schromažďovány INCEN o teroristických akcí i informace z otevřených zdrojů, které pravidelně získává z různých zdrojů, tak jak to eh, koordinuje Situation Room EU. Vysoká představitelka má právo iniciativy předávat návrhy a žádat vojenské kapacity i nad rámec stávajících úmluv o ochraně a solidaritě, ale to samozřejmě bude e, záviset na normálních postupech e, e, společné bezpečnostní a zahraniční a, a obrané politiky. Důležité také je, že ten eh, článek o solidaritě má malé eh, dopady na eh, vojenské aspekty. Není to nástroj vojenské povahy, je hlavně civilní povahy, jak jsem řekl, v určitých civilních krizích jako jsou přírodní katastrofy, je možné využít i vojenské kapacity, ale to neznamená, že, toto, že ten článek Solidarity by byl tedy úzce vojenský. Pakliže taková odezva by si vyžádala kroky i ze strany společné bezpečnostní obrané politiky, eh, učiní toto rozhodnutí Rada v souladu s, odpovídajícími ustanoveními smlouvy a na to bude samozřejmě potřeba jednohlasnost. Děkuji. Děkuji, pane Mavro Michaelisi. Pan Joe Kulmon. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní eh, předsedkyně, jsem velice rád vždy, kdykoliv mě pozvete, abych mohl pohovořit k tomuto parlamentu a zvláště k tomuto výboru, který má na starosti otázky obrany a i stav evropské obrany jako takový a který se zabývá vztahy mezi eh, společnou bezpečnostní a obranou politikou a NATEM. Jako občan Evropy a také jako voják eh, si vážím vaší práce. Eh, k summitu ve Walesu. Jaké poučení získáváme my Evropané z tohoto summitu? Já se podívám na toto setkání mezi dvěma dalšími důležitými setkáními. Eh, prosincová, prosincové setkání rady na téma obrana a eh, následující takové setkání, kde se vrátíme veškerým úkolům, které šefové států a vlád dali evropským institucím a e, obraným mechanismům. A z tohoto hlediska, jak můžeme tedy hodnotit summit ve Walesu? Za prvé, pořad jednání byl značně ovlivněn, e, než kvůli diktován aktuálními událostmi. A to více než jednou událostí. Rozhodně nešlo o e, nějaký byrokratický postup, v rámci nějž by se býval pořad jednání vypracovával. Ve Walesu jsme tedy byli svědky pěti charakteristik. První je to, že Rusko nebylo přizváno. Ovšem Rusko bylo tím slonem v porcelánu v té místnosti. Za druhé, ne v sále, ale v chodbách a všude kolem eh, byl další element a to je islámský stát. Podle většiny pozorovatelů asi 60 politické pozornosti eh, směřovalo eh, k islámskému státu. Za třetí je tady pozice Spojených států, pevná ve svých strategických cílech. USA, pro USA je hlavním partnerem Evropa, ale jejich strategické priority jsou umístěny jinde, mimo Evropu. Za čtvrté, Evropská unie jako taková se setkání samitu NATO zúčastnila. Otázka je, s jakými strategickými a politickými cíly. Za páté, na pokraji tohoto summitu se vedl intenzivní dialog mezi USA a Evropskou unii, ale ne na vojenská témata, ne na téma NATO, ale na téma sankcí. A i Brusel momentálně, tedy současně zároveň se Eh, tedy eh, těm, tímto tématem zabýval a byl tak vlastně ve Walesu přítomen. A já se teď vrátím k některým z těchto pěti elementů, než se dostaneme k závěru. Za prvé, Rusko a krize na Ukrajině. V rámci NATO odteď tedy článek 5 o kolektivní obraně, eh, vysoké připravenosti, odstrašení a zajištění vnějších hranic je teď důležitějším tématem než kdy předtím. Nenavracíme se tímto ke studené válce, protože protože e, ta e, ta vysoce, vysoce pohotová pracovní skupina e, tady, tady existuje a to je taková vlastně vojenská, eh, vojenská určitá eh, eh, situace, kterou nemůžeme popírat, její existenci. A tím jsme se snažili ujistit Spojené státy a i spojence v NATO, ale i ujišťujeme naše azijské partnery. Za druhé, odstrašení nestačí. Je nadmíru jasné, že potřebujeme kolektivní obranu, ale co řízení krizí. A tím se zabývalo i to předchozí setkání. Panuje obecné porozumění o tom, že specifičnost té současné krize určuje organizování, koalici a i zemi, která se ujme vedení. Tomu každý rozumí. Druhým elementem je to, že panuje obecné přesvědčení v USA, že Evropané eh, si musí rychle eh, osvojit určitou autonomii. A konečně, co já vidím, je rostoucí pochopení v evropských hlavních městech, že toto musíme brát nyní mnohem vážněji, to znamená otázky obrany. Ale cestovní mapa ke skutečné eh, praktické a rychle postavené na nohy e, společné bezpečnostní obrané politiky, to e, ve Walesu diskutováno nebylo. To je příležitost, která nám utekla a Wales by býval byl mnohem lepším summitem, kdyby toto téma tam bylo také nastoleno. A teď k závěrům. Podle mého osobního názoru největší hrozbou pro Evropu není to, co se děje za našimi hranicemi, Největší hrozbou pro nás všechny je naše relativní slabost, která plyne, která plyne z naší vnitřní roztříštěnosti. Je tady, řada, je tady dost dobré vůle a mnoho iniciativ, ale v kontextu NATO je tedy diktátem implementace, implementace, implementace. Ve Walesu se hovořilo o High Readiness Task Force eh, o, a o dalších aspektech. Zatímco v Evropě hovoříme o provádění úkolů ze summitu, Battle Group, komise dvojího použití, eh, celistvý přístup a jak zde zaznělo před chvílí, eh, když se podíváme do Lisabonské smlouvy, tak je možné některé články tam trochu intenzivněji naplňovat. Eh, slyšeli jsme o článku o solidaritě a je tam také článek 44 ku příkladu a co je výsledkem veškeré té dobré vůle a veškerých těch úkolů. Když se podívám na naše strategické nedostatky eh, ve vojenské kapacitě, což je to, co nás brzdí, to, co nám brání v Evropě, abychom získali eh, větší vojenskou autonomii, to je to, co je problém. Máme-li strategické nedostatky, tak nemůžeme nic združovat, můžeme pouze sdílet své frustrace. A ještě jeden závěr. Je pozoruhodné, když si uvědomujeme, už uvědomíme, že na té nejvyšší úrovni šéfů států a vlád je zcela jasné, jak si stojí NATO a kolektivní obrana, jak si stojí eh, Evropa eh, eh, s autonomí, ale když to chceme převést do společných akcí, tak jsme zase svědky roztříštěnosti. A tady je potřeba si vysvětlit, jak jsme se vůbec do této situace dostali. Je to jednoduché, protože eh, v Evropě nám prostě chybí eh, opravdová eh, bezpečnostní strategie. My víme úplně, úplně dobře, detailně, jak provádět, jak, jak provádět krizové operace, ale co se týče vojenských aspektů, nevíme, kdo, kde jak a s jakými prostředky. A teď úplně na závěr velice rychle. Myslím, že taková bezpečnostní strategie je on condicio sine qua non, abychom vůbec mohli vstoupit v dialog s NATO a abychom mohli zavést skutečně efektivní spolupráci naší společné bezpečnostní obrané politiky s NATO. Takže tato roztříštěnost Evropy je relativní slabinou. My nevyužíváme dostatečně možnosti spolupráce a solidarity, které my sami jako členské státy jsme si doposud zavedli. Ale já se dívám optimisticky eh, do budoucnosti, podobně jako kolega generál přede mnou. Jsem optimistou. A proč jsem optimistou? Máme nový parlament a brzy budeme mít také novou komisi. A já se těším na práci tohoto parlamentu a chci mu plně důvěřovat. Děkuji vám. Děkuji a nyní zahajuji rozpravu a ráda bych, aby eh, kolegové eh, tedy eh, zde vždycky adresovali tu otázku konkrétním panelistům, aby ty odpovědi byly snažší a nebyly jasné, který, kdo z koordinátorů, pan Galer, EPP. Máte slovo. Děkuji. E, poněvadž e, na stejném stole máme EU a e, NATO a po samitu v prosinci, po samitu EU a po srpnovém samitu NATO a teď vlastně jsme na půl cesty před tím obraným summitem Evropské unie, takže moje otázka je, a vzhledem k stávajícímu vývoji od počátku roku, pokud jde o eh, eh, naše mm, sousedy na východě i eh, dále na jihu potom také, tak mm, takže já se ptám, jaké hodnocení expertů skutečně myslíte si, že tento vývoj bude znamenat, že my zintenzivníme plnění úkolů, které jsme si stanovili v prosinci minulého roku i na samitu NATO. Douf, můžeme doufat, že kvůli těmto věcem e, skutečně tedy e, k tomu dramatickému vývoji událostí, že díky tomu eh, budeme schopni lépe se dohodnout na společných postojích, společné agendě a zaplnit ten deficit, který jste byl popsán. Já bych si to přál mm, takže skutečně mm, mm, jste eh, leda, že bychom skutečně eh, měli skutečně málo peněz, nebo že by američané se stáhli, tak potom bychom eh, pokračovali. A, ale takže kdy jindy než teď, protože my jsme přece dostali určité úkoly, o těch bylo rozhodnuto a ty by se měly teď realizovat. A teď, eh, jak jsem řekl, eh, jsme na půl cesty před obraným summitem, tak bychom se měli nad tím zamyslet. Pan Jan Pasku, děkuji. Já mám otázku. Eh, takže na pana Kostera. Takže, takže jak je to s funkcí Sakera a jeho možnostmi. Některé věci, o těch by se mělo rozhodovat velice rychle, a mm, než se situace úplně změní. A potom máme dvě otázky a poznámku na eh, mm, pana Mavro Michalise. Jaké jsou obrané potřeby eh, států EU, které nejsou členy na to? Vy jste řekl, je tam ta klauzule solidarity, ale ta nepokrývá všechny eh, vojenské situace a eh, takže mm, eh, na koho se potom obrátit s požadavkem, s tou žádostí o obranu? Kdo by je měl bránit? A pot, je zde nějaká možnost i třeba si vyložit důsledky agrese v nějaké zemi, jako tedy katastrofu způsobenou člověkem, tak abychom mohli zaktivovat klauzuly solidarity, podle mého mínění ne. Takže zde eh, by měla být jasná linie stanovená, co je obrana. A já se ptám, zda takovýto scénář je myslitelný nebo ne. A teď poznámka. Způsob, jak vypadá rozhodovací proces, jak vypadá jeho struktura, tak eh, než tedy přesvědčíte radu, rada, tam je potřeba jednomyslnost a tak dále a tak dále, tak potom než vůbec tedy eh, se eh, dostanou politici na to jednání kvůli různým eh, překážkám v dopravě, zácpám a podobně. Takže zde je třeba nějak urychlit ty rozhodovací procesy, na to o tom mluví a to, že i Evropská unie by o tom měla mluvit. Děkuji, pan Jeffrey van Orden, EKR. Thank you very much, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé eh, se chci obrátit na pana generála Kolmonta. Eh, jsem velice rád, že se snažíte hájit eh, vlastně to neobhajitelné, nebo když eh, se podíváme na to, jak dopadla Rada pro, pro eh, obranu z loňského roku, tak víme, že to nakonec bylo spíš, ehm, eh, spíš zklamáním na, ehm, v porovnání s tím, jak vypadala ta ambiciozní agenda. Členské státy se stavěly zdráhavě k ambicím Evropské unie a výsledek byly vlastně pouze určité, určité ehm, kapacity pro civilní ochranu um, společná bezpečnostní a obraná politika se vlastně vůbec nediskutovala na summitu NATO a e, společná bezpečnostní a obraná politika, obraná politika vlastně opět se zde pouze duplikuje, pouze se opakuje. Když se nyní podívám na pana Kostera a chci říci, že usilujete o to, aby na to e, reakce na ta byla posílena, aby byla um, zlepšena, aby byla schopna lépe reagovat na ty eh, výzvy, kterým čelíme. Já samozřejmě nic jiného bych ani neočekával. A pak eh, pana Kostera se chci ptát, zeptat na tři věci. Za prvé, jedním z nedostatků je nedostatečná veřejná podpora toho, aby jsme se zapojovali do vojenských operací a zajímá mě, zda na to, se přemýšlí o tom, jak by um, zlepšilo tu veřejnou podporu ve svých zemích. Mohl byste také pohovořit o tom, eh, jak to vypadá eh, s Radou Ruska? Hmm, možná byste nám mohli říct více podrobností. A také bych se chtěla zeptat na to, jak to vypadá s přípravou nové vojenské strategie NATO která by lépe odrážela revitalizaci nebo ty snahy o revitalizaci aliance a o to, aby, byla, eh, aby bylo na to schopné lépe reagovat na hrozby, zejména z východu. Pak mám ještě dotazy na pana Mavro Michalise. Ano, je zde ta doložka o solidaritě, to je potenciálně něco užitečného a já jsem vždycky rád, když naleznu eh, v, politických, v evropské politice něco potenciálně užitečného. Zcela jistě jsou zde určité oblasti, kde byste by mohl být užitek ale zajímá mě vlastně, jakou odpovědnost zde nese Evropská služba pro mější činnost. Hovoříte o tom, že zde může být ten interní rozměr a externí rozměr, pak je zde tedy ta interní solidarita, to znamená třeba v rámci jednoho, jedné země nebo několika zemí, kdy si ty země navzájem pomáhají, ale když dojde třeba k určité um, katastrofě, um, ale mě by zajímalo, zda vůbec někdy už byla ta e, doložka solidarity využita od té doby, kdy zde e, existuje. Děkuji, nyní paní Lozing. Děkuji. Moje první otázka, nebo prvních deset otázek na pana Kostra, Ve Walesu byl vypracován plán eh, připravenosti RAP, který nebyl eh, zveřejněn. Ze závěrečného dokumentu, který je přístupný tisku, vyplývá, že jádro tohoto plánu se hovoří vlastně hlavně o těch takzvaných prvosledových sílách a také nových eh, vojenských základnách ve východní Evropě, tedy NATO tomu se chci zeptat na eh, první, na, na přesný eh, objem těch prvosledových sil. Hovoří se o tří tisících, o šest eh, tisících nebo něco mezi tím, jak vlastně velké ty síly mají být. A teď myslím, že jediné opatření, jako třeba ty prvosledové síly nebo ty vojenské Eh, základny eh, vlastně budou ještě posilovat eh, to konfrontační chování vůči Rusku. Nebylo by dobré také uvažovat o možnostech deeskalace, uvolňování napětí? A další otázka na zástupce EAD. Já jsem nebyla schopná správně přečíst vaše jméno, čímž se omlouvám. Já se chci připojit k tomu, co řekl pan Van Oden a ráda bych nabídla jednu tezi. Když se pan Van Orden zeptal, a mě to také napadlo, co vlastně má EAD společného s, s EDA s vnitřní krizí. Je docela dobře možné, že EDA se týká vnitřních krizí, protože je možné vlastně je řešit pomocí, eh, pomocí vojenských prostředků a nebo jestli to znamená, že spíše budou nasazeny civilní síly nebo převážně civilní síly a jestli z toho vyplývá, že by mohly k tomu přistoupit i částečně vojenské síly. A dále v textu stojí, nebo vy jste jmenoval některé scénáře, že může jít i o člověkem způsobené katastrofy. To je takové mlhavé Mohli byste, mohli byste prosím eh, přesněji vysvětlit, co chápete pod takovou eh, člověkem způsobenou katastrofou, jestli třeba v nejhorším případě může jít i o nějaké velmi masivní stávkové hnutí, což by samozřejmě byl velice fatální scénář, proto eh, se vás chci zeptat, jestli toto můžete explicitně vyloučit. Děkuji. Děkuji, paní Bajos. Ja, eh, jag kommer från ett eh, land som inte är NATO-medlem. Já pocházím ze země, která není členem Severoatlantické aliance a ani ne, neusilujeme o to, abychom se stali členem NATO a navíc ani neposilujeme eh, nebo nepodporujeme společnou obranou politiku EU. Nicméně máme spolupráci v rámci severských zemí, spolupracujeme s ostatními zeměmi severní Evropy a máme také speciální plán připravenosti pro obranu. Je to skupina poslanců jednotlivých parlamentů, kteří se občas schází a dívají se na to, jaká, jaké hrozby ohrožují Švédsko. Ehm, teď nedávno proběhlo několik schůzek a dospěli jsme k závěru, že tou nejhorší hrozbou, kterou je ohrožováno Švédsko, je klima a jevy, které, způsob, které souvisí s klimatem. A z toho důvodu hledáme určitá opatření, jak reagovat na tuto hrozbu, která podle našeho názoru je teď největší hrozbou pro naši zemi. Ehm, dnes zde hovoříme o zajištění vnějších hranic eh, v kontextu stávající bezpečnostní situace, to je velice hezké. Nicméně měli bychom se podívat na ty nejnovější hrozby a panel by se nad tím měl zamyslet. Ve Švédsku se domníváme, že v současnosti je nejhorší hrozbou eh, klima, dopady eh, klimatu, souvisí to třeba i s ropou, s plynem a celkově to má obrovské dopady. V celém světě existuje celá řada konfliktů a válek, které souvisí s přístupem k ropným polím, k přírodním zdrojům. A myslím si, že bychom přece také o tom měli hovořit, když hovoříme v tom kontextu bezpečnosti. Proč o tom nehovoříte? Proč se o tom nikdo v této debatě nezmínil? Když hovoříme o té eh, doložce o solidaritě a hovoříme o těch katastrofách způsobených člověkem, tak bych se v této souvislosti také ráda zeptala na jednu věc. Myslíte si, že tato věc by mohla být rovněž eh, té klauzuly o solidaritě? Spadá to tam také? Děkuji. není pan Kosmos Rovský? No, oh, sorry. Aha. No. Yes, please, floor is yours. Sorry, I've... Uh, Další řečník, prosím. Bohužel uh, jsem se spletla pořadí, říká paní předsedkyně. Děkuji. Uh, vážená paní předsedkyně, dámy, pánové, já si zde nebudu brát servítky. Musím říci, že jsem pouze částečně spokojen s touto diskusí i s tou předchozí. Musím říci, že se zde vlastně odehrávají zároveň dvě věci. <clears throat> Naši hosté pochází z vysokých míst, a přináší nám velice důležité informace, a já se ptám, ehm, zda máme k dispozici ty správné informace, zda se k nám opravdu dostávají ty eh, informace, nebo zda to souvisí s nedostatečnou situací v této oblasti v EU nebo i v NATO. A pak se chci ještě vrátit k té diskusi, kterou jsme před chvílí ukončili. Když jsme se ptali na ty nejzásadnější otázky, třeba dotaz pana Jurka, ehm, tak na ten dotaz nedostal žádnou odpověď. Paní předsedkyně také položila dotaz a ani její dotaz nebyl zodpovězen, takže pokud není zodpovězen ani dotaz eh, paní předsedkyně, tak co si tedy potom pomyslí veřejnost, když oni od nás chtějí získat relevantní informace? Chceme, abychom my získávali relevantní informace od dalších. Paní předsedkyně říká, prosím, eh, položte svou otázku. Eh, děkuji, já mám dva dotazy. Za prvé, jsme v takové, máme k dispozici takové informace, které nám umožní reagovat pohotově v případě politických konfliktů a jsme také schopni dobře s těmito informacemi zacházet, protože já mám e, v tomto směru určité obavy. A má druhá otázka. Co se týče politiky obrany, velice často se říká, že nejdůležitější je spravodajství. A i v, této, v tomto podvýboru během minulého funkčního období se hovořilo třeba o novém systému informačních radarů, o tom, že se posiluje tento systém zpravodajství. Takže já se ptám, zda jsme připraveni i v tomto ohledu na specifické hrozby a nebezpečí a zda bychom byli schopni pohotově zareagovat. Teď se ještě um, vrátím k summitu ve Walesu. Já se nedomnívám, že ten summit byl úspěchem. Celá řada úsilí Eh, nebo bylo, bylo tam vynaloženo velké úsilí, aby to celé úplně nestroskotalo, ale <clears throat> myslím si, že bylo naprosto očividné, že vlastně určitým vítězem se stalo Rusko a uh, eh, USA um, eh, považovalo Evropu za svého strategického partnera. Mě by zajímalo, k čemu opravdu došlo ve Walesu. Uh, co bylo tím důvodem, který má opravdu vést ke zlepšení bezpečnosti v Evropě, ke zlepšení té bezpečnostní situace. A pak mám ještě poslední dotaz. Je velice důležité, abychom také posílili hospodářský potenciál Evropy, protože naše hospodářská bezpečnost také záleží na tom, zda jsme schopni jaksi odstrašovat, odrazovat uh, v té oblasti hospodářství, takže mě zajímá, zda i zde to bylo posíleno. Děkuji, ještě pan Charles Stanok. Já, já se zeptám jenom velice stručně a, a navážu na otázku Jeffreyho van Ordena a rád bych, aby se pan Mavro Michalis vyjádřil trochu podrobněji. Máte nějakou konkrétní statistiku, jestli doložka o solidaritě byla kdy využita na jakoukoliv iniciativu SPOP, protože Jeffrey se vás zeptal, jestli vůbec kdy byla využita. Já bych rád věděl, jestli byla využita čistě pro eh, domácí eh, eh, důvody, co se týče třeba povodní, anebo naopak teroristické hrozby. A chci se tedy zeptat, jestli toto bylo někdy využito od té doby, co se to dostalo do smluv. Děkuji, paní Ana Gomeš. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říci, že plně podporuji to, co řekl generál Kulman o významu strukturování a provádění naší vlastní bezpečnostní strategie a o dialogu eh, s NATEM a efektivnější spolupráce s NATEM, eh, zvláště tváří tvář aktuálním hrozbám. Myslím, že je také velice správné zajistit eh, veře, podporu veřejnosti eh, pro evropské kroky v kontextu NATO. Moje otázka vyplývá eh, ze semináře o CBRN. Já jsem byla spravodajkou Evropského parlamentu pro akční plán CBRN. Bohužel si uvědomuji, že problém roztříštěnosti Evropské unie jako takové i jejich agentur i na úrovni členských států je závažný a přetrvává i na úrovni odhalování. Možná, že trochu se zlepšila úroveň eh, eh, odezvy, ale ne, na, ale ne eh, detekce a připravenosti. Eh, co se týče, co se týče člověkem způsobené eh, katastrofy, to je třeba situace na Ukrajině, ukrajinské elektrárny a eh, kritická infrastruktura, která je třeba cílem takzvaných zahraničních bojovníků, kteří mají k dispozici velice snadno výbušněny a podobný materiál, a nebo třeba vypuknutí nějaké biologické hrozby, a to za použití zbraní, ale i bez nich, třeba jako je ebola. S ohledem na toto vše, kde si stojíme, jakým způsobem eh, chceme zareagovat v rámci EU i v rámci NATO. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, jsem si velice pečlivě a se zájmem vyslechl, co eh, řekl pan Coelmont. Já jsem možná špatně slavil vaše jméno, omlouvám se. A to především bych chtěl zdůraznit eh, tuto věc. Vy jste řekl v určitém bodu, když jste hovořil o prioritách toho summitu ve Walesu, že Eh, jaký tedy je postoj Spojených států ve světě. Ano, já s vámi souhlasím. Ale zájmy, a to především priority Evropské unie přece vždycky jsou stejné jako NATO. A toto uh, Eh, eh, eh, mě vede k tomu, že skutečně bychom měli mít reálnou strategii, obranou strategii EU, ale musí zde být především vůle na straně členských států. Skutečně vyvážit ten vztah mezi EU a Spojenými státy uvnitř aliance i z politických důvodů. Já osobně si myslím, že Evropská unie, ano, skutečně tady hraje o svoji důvěryhodnost. Přece ať jde o Středomoří, ať jde o sousedy, ať jde o Libii, ať jde o Syrii a i o eh, humanitární drama v Gaze. Zde bych chtěl eh, se zeptat podle vás, jakým způsobem by se mělo vyjednávat o té možné dohodě o NATO a EU, tak abychom překonali tu roztříštěnost, která zatím teď existuje a proto, aby i skutečně my, abychom se stali e, takovým e, hlavním aktérem. Pan Koster, vy jste hovořil o návratu, o tom možném scénáři studené války opět, která by se vrátila. Víme, že zatím Eh, zatím tedy Evropská unie je ne, není nezávislá, pokud je třeba o energie, ano, to není. A i eh, zde mm, asi jediná možnost teď je eh, masivně investovat do obnovitelných zdrojů. Co si o to myslíte? Děkuji list uh, Nyní je uzavřen seznam řečníků a než dám slovo váženým panelistům a poprosím je, aby odpověděli na vaše otázky, eh, dlužím odpověď polskému kolegovi. Generál Patrik de Rozie eh, řekl, že je ochoten spolupracovat s naším podvýborem, tak jak to dělal i do posud. On musel zkrátit svou odpověď na mou žádost, protože jsme překročili čas, debaty se zúčastnilo mnoho kolegů, bylo mnoho otázků a vyjádřil svou ochotu a připravenost spolupracovat s tímto podvýborem a poskytnout odpovědi písemně na ty otázky, které zde zazněly. My očekáváme tyto písemné odpovědi, které já potom zašlu především koordinátorům a členům našeho výboru. A nyní dám slovo nejprve panu Kosterovi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji poslancům za otázky a komentáře. Já je postupně projdu. Pan Gáler se ptal, jestli současný vývoj posílí provádění společné agendy EU-NATO a hovořil jste o třech faktorech, které to mohou eh, ovlivnit. Nedostatek peněz, eh, eh, nedostatek ochoty USA se zapojit a nepříznivá vnější situaci. Já nesouhlasím, že všechny tyto tři elementy existují. USA se neodtahují, USA se věnují jiným strategickým zájmům, které mají ve světě. V uplynulých letech se hovoří o eh, přeměně orientace USA směrem do Ázie, což je interpretováno různě. USA se prostě věnují jiným svým zájmům ve světě, ale to ne na úkor jejich zapojení v Evropě. A kdyby tomu tak i bylo, tak rozhodně se ta situace teď zcela změnila. Ta situace v Evropě Eh, způsobila, že USA nám poskytnou jakoukoliv pomoc, kterou od nich budeme chtít. Co se týče spolupráce EU-NATO, to bych velice uvítal. Já jsem se zájmem vyslechl eh, přednášku eh, dneska dopoledne. Myslím, že za současné situace toto zcela přirozeně povede k dělbě práce mezi NATO a EU. Nemusíme nezbytně mít společnou agendu. Je důležité, že se EU na to summit konal loni a že další se bude konat také v budoucnu, protože tam je možné jasně definovat, co EU může dělat a co je schopná dělat a když spojím mou prezentaci s prezentací pana Mavro Michalis, se tak z toho jasně vyplývá, jak si stojí a kde si stojí EU a do jaké míry je schopná budovat své kapacity a kde stojí na to společná agenda, ta eh, je také ovlivněna určitými institucionálními omezeními obou dvou organizací. Mohu eh, říci jedině to, že toto budou muset pomoci vyřešit evropští politici. Já jako byrokrat to nejsem schopen a mocen. Eh, otázka pana Pasku. Hovořilo se o úrovni, úrovni autority Saker. Ano, o tom se hovoří a my toto aranžmá chceme zavést v rámci NRF, ale i pro tu eh, VJTF, protože jakýkoliv voják vám řekne, že ta velice rychlá připravenost, to znamená schopnost eh, poslat vojska do několika eh, dnů, ta si vyžádá samozřejmě jasné velení ze strany nejvyššího velení. Bylo to i tak i během studené války. Hovoří se o tom, ale a vojáci na tom teď pracují, zatím výsledek ještě nemáme, ale je to součástí připravovaných aranžmá. Obrana těch evropských eh, členských států, které nejsou členy NATO, to bych asi přenechal eh, dalším dvěma řečníkům, ale jakýkoliv takový stát eh, může vstoupit do NATO a my na ně potom budeme tedy e, rozšíříme na ně článek 5. Žádný problém. Pan van Orden. Veřejná e, podpora a její nedostatek. V tom nám velice účinně teď e, pomáhá pan Putin. Pomáhá nám upevnit veřejnou podporu pro budování kapacit, pro zapojování se do operací a pro zvýšení rozpočtu na obranu, všechny kroky, které, které by třeba před pěti, deseti lety možné nebyly. Takže možná, že v některých oblastech veřejná podpora chybí, ale rozhodně postupujeme správným směrem. Eh, Rada eh, NATO Rusko Bains, my jsme pozastavili eh, radu NATO Rusko na ministerské úrovni, ale udržíme ji i na úrovni velvyslanců. Eh, rada na to Rusko nezemřela, ale je v hlubokém komatu momentálně a toho pacienta hned tak neprobudíme, ale z našeho pohledu je velice nezbytné ty kanály udržet otevřené a udržet možnost budoucího dialogu a budoucího i zapojení eh, s Ruskem, protože jinak eh, to by nebyl nebyla cesta, po které bychom se rádi eh, vydali. My jsme to uplynulých 20 let viděli v Rusku eh, důležitého partnera. Putin Rusko od eh, tohoto směru odvedl, ale my bychom neradi, aby to vytrvalo. A ještě v reakci na otázku paní Šlesling na deeskalaci uvolnění. My v NATO se snažíme vyslat každý možný signál, že jsme otevřeni dialogu, že naše odezva bude uměřená a úměrná a že se budeme snažit mít na mysli, abychom neprovokovali, neeskalovali eh, napětí, ale máme odpovědnost za bezpečnost členských států a je určitá čára, určitá linie, kterou překročit možné není. To na to říká zcela jasné, že pakliže eskalace bude dána eh, z druhé strany, tak my eh, si nemůžeme pomoci. A to je právě to, co Moskva teď dělá, že provokuje, ale naším záměrem rozhodně není eskalovat napětí dál. RAP, jak jste řekli, to zatím není eh, zveřejněno jak veliké budou ty jednotky toho velmi rychlého nasazení. Eh, eh, teď máme šest států, o které jde. Tady na to mám dvě odpovědi. Částečně vojenská opatření, která zavádíme, jsou tajná. Není možné informovat o eh, veškerých našich vojenských krocích veřejnost ale v deklaraci ze summitu v komuniké se toho dočtete dost. A za druhé jsme identifikovali, a když si zase přečtete tu deklaraci o, sam, o summitu, tak uvidíte, jaké komponenty budou součástí těch sil. Bude to NRF, což je teď asi 15 tisíc vojáků. To je eh, tedy ta složka té okamžité odezvy. Eh, její malá část bude právě tou prvosledovou silou a eh, jakým způsobem to bude nastaveno, na tom se pracuje, takže i kdybych to věděl, tak eh, vám to stejně říci nemohu, jak velké to bude. To tež platí pro elementy velení a řízení, které se zavádějí na řadě území východních spojenců. Jejich velikost, tvár, přesné umístění, to ještě není zcela jasné. Zhruba to budou takové dokovací stanice eh, v každém tom členském státě, eh, které budou moci eh, síly NATO využít v případě potřeby. potřeby. A i nadále, nadále rozšiřujeme a, a, a a dále budujeme tu severovýchodní eh, centrálu eh, v Polsku, na tom se dále pracuje. Pan Zdrojevský, omlouvám se, jestli jsem špatně vyslovil vaše jméno. Eh, vy jste řekl, že ten summit ve Walesu Eh, nebyl úspěšný. Já myslím, že polský prezident by s vámi nesouhlasil. On se vrátil domů s jasným sdělením pro Poláky, že na to stojí za Poláky a že obrana Polska je stejně důležitá jako obrana 27 dalších členských států a že spojenci NATO udělají vše, aby se toto uskutečnilo. Vy jste se ptal, jak se zlepšila bezpečnost od summitu. Za prvé si myslím, že ten summit poskytl eh, velký pocit eh, jednoty a pochopení, že eh, ta situace se týká nás všech. A to je důležité pro ty, kteří se cítí ohroženi. Nemusí to být tak, že skutečně ohroženi jsou a e, ty, e, ta opatření zajišťovací, která máme v Pobaltí, e, na moři, na zemi, ve vzduchu, to, že posíláme letouny AVAX do vzduchu, do vzdušného prostoru vašich zemí. Podrobnosti všech těchto opatření se můžete dočíst na webových stránkách NATA. Myslím, že by to mělo zvýšit vaše vnímání bezpečnosti hned Adaptační opatření, která budou eh, následovat, která jsou strukturovanější a která změní postavení NATO takovým určitým způsobem, také budou sloužit ke zvýšení bezpečnosti a mimo to budeme pečlivě plánovat obranu, plánovat eh, rezervy a mít na paměti nejenom východní spojence, ale i hrozby ze severní Afriky, Blízkého východu, Iránu, islámského státu, eh, v Iráku a Sýrii. Já si myslím, že tento summit skutečně zvýšil bezpečnost pro spojence NATO. Castaldo's uh, eh, question was more aimed. Myslím si, že dotaz ano, Kostalo se mm, bude lépe zodpovězen mými kolegy, eh, zda se chceme vrátit k tomu scénáři studené války. Ne, to není naším záměrem. Zcela jistě můžeme říci, že to, co se teď děje a to, jak na to reagujeme, má určité rysy té studené války, ale nedomníváme se, že postupujeme stejným směrem, nebo že bychom vůbec chtěli postupovat stejným směrem eh, ve vztahu s Ruskou federací. Učiníme vše, co bude možné, abychom tomu zabránili. Také je pravda, že dnes máme jiné schopnosti, jsme v jiné pozici, než tomu bylo za studené války. Děkuji, paní předsedkyně, já myslím, že už jsem zodpověděla vše. Ano, nyní pan Mavro Michalis říká, paní předsedkyně. Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím eh, propojit některé dotazy a odpovědět na ně eh, určitých skupinách. Někteří poslanci se ptali na úlohu Evropské služby pro vnější činnost, na to vlastně, jakou roli má SVČ hrát v případě, kdy bude použitá doložka o solidaritě. Já jsem se možná nevyjádřil úplně jasně ve své prezentaci. Já jsem určitě neříkal, že SVČ má nějakou výlučnou nebo dokonce ústřední roli. Eh, v případě, kdyby se použila ta doložka o solidaritě. Je to tak, že pokud by došlo k určité krizi v jednom z členských států, tak tento členský stát společně s Evropskou unii se sejdou, združí eh, své zdroje i své odborné znalosti Eh, za tím účelem, aby tomu postiženému státu pomohli. Může to být postižení třeba teroristickým útokem, přírodní pohromou nebo nějakou jinou krizí. Čili pokud by se použila tato, pokud by se aktivovala tato doložka o solidaritě, tak bychom zřídili speciální krizové centrum. To by mělo na starost generální ředitelství ECHO. To by byla taková koordinační eh, buňka. Měli by, zde by se vlastně zajišťovaly všechny informace. A co se týče úlohy SVČ, <clears throat> naše generální ředitelství nebo naš, náš útvar je vlastně určitým kontaktním místem. A pokud by se tedy aktivovala ta doložka o solidaritě, pokud by došlo k nějaké takové krizi, která by postihla i třeba jiné země, například teroristický akt by se stal v jedné zemi, ale naplánován byl v jiné zemi, v zahraničí, což je poměrně pravděpodobné, to se může stát. Takže zde bychom měli určité důvěrné informace, měli bychom k dispozici zpravodajství a toto by nám pomohlo vyřešit tuto krizi. Pak ještě několik poslanců jste se ptalo na to, jak často byla využita tato doložka o solidaritě. Já jsem právě vysvětlil, že se jedná o nové ustanovení, pochází z Lisabonské smlouvy a e, vyšlo to vlastně ze společného návrhu komise a vysoké představitelky z 24. června 2014. Takže to je opravdu poměrně nové jsou to snad eh, právě tři měsíce od toho dne a díky bohu zatím tato položka, pardon, tato doložka o solidaritě zatím nemusela být aktivována a já bych velice rád, aby nikdy nebyla aktivována. Takže zatím nemáme žádnou statistiku o využití této uh, doložky o solidaritě. Někteří z vás se také ptali na účinnost postupu, zda nejsou příliš složité. Ano, když jsem zmínil, že eh, když bychom použili klauzuly solidarity, tak bychom použili eh, i eh, náš režim IPCR, to je tedy nástroj pro politickou reakci, to je vlastně systém, IT systém, který nám umožní, abychom, se, abychom jednali přes telekonferenci nebo Mm, tedy na dálku, eh, tak aby členské státy mohly třeba rozhodnout o vyslání příspěvku eh, v rámci nějaké krize, která znamená i civilní ochranu, která se musí použít třeba eh, letadlo s lékařskou pomocí, tedy mobilní, ty polní nemocnice a podobně, takže Mm, abychom si udělali potom takový globální obrázek, že eh, to již stačí třeba jako materiál, ať jsou to různé tedy eh, kinologické jednotky s vyhledávacími psy a podobně a bychom zjistili tedy, eh, kdo něco schopen poskytnout, jaké budeme mít kompetence potom, schopnosti. Dále mm, ta klauzule solidarity se může použít také v případě ozbrojené agrese kdy by eh, byl napaden jeden členský stát Evropské unie, ale který není členem NATO. Zde musím říci jasně, že to není role té klauzule solidarity, nicméně máme další ustanovení ve smlouvě, eh, což je článek 42 odstavec 7, který stanoví, že v případě ozbrojeného útoku vůči jednomu členskému státu, tak jiné členské státy mají povinnost mu pomoct ve smyslu článku 51 charty OSN rovněž. A vlastně i zde se v tomto stejném článku se odkazuje na ustanovení aliance. Takže vás mohu odkázat na to, abyste si přečetl tato ustanovení. Jejichž cílem je právě eh, eh, se připravit na podobné situace. Stejně tak není možné si vyložit ozbrojenou agresi jako Mm, eh, man-made disaster, jako katastrofu způsobenou člověkem. Jak zde jsme slyšeli tu otázku od jednoho z řečníků. Co to je eh, man-made disaster, eh, tedy katastrofa, kterou způsobí člověk, třeba průmyslové havárie, to jsme hodně za, Eh, zažili, eh, nebo tedy eh, Bhopal v Indii například, mm, tam by asi se nepoužila tato klauzule solidarity, ale máme v Evropě i řadu takových příkladů průmyslových havárií. Nebo změna klimatu. Změna klimatu samozřejmě také může E, znamenat, že e, budou častější různé katastrofy, přírodní katastrofy a tam bychom mohli tedy e, mm, použít klauzuly solidarity, ale mm, nebo i teroristický útok. Dále další krize, další problémy, o kterých jsme také slyšeli, ty jsou velice relevantní všechny, jako ebola třeba. Myslím si, že je třeba zde tu klauzuli solidarity vidět jako něco, co mm, jde směrem k větší koordinaci členských států a evropských institucí, proto abychom mohli řešit eh, obrovské krize, velké krize, eh, větší koordinace, větší integrace našich eh, institucí, našich oddělení různých specializovaných, ať jde třeba o hm, i vědce, ať jde o civilní ochranu, ať jde o vojáky, kteří často také musí být použiti eh, při přírodních, velkých přírodních katastrofách, tak, abychom byli efektivnější v tom, čemu říkáme globální přístup, takzvaný comprehensive approach, což je eh, hm, základní koncepce, o kterou se eh, v těchto aktivitách opíráme. Děkuji, pane. Eh, generál. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný, poněvadž již hodně bylo řečeno. Zde některé externí události eh, v podstatě eh, v nás vzbuzují tyto úvahy, že bychom měli zintenzivnit evropskou obranu. Ano, samozřejmě, to není překvapením. Eh, musíme si uvědomit, kdy vznikla tato společná politika. To bylo v době eh, tedy mm, krize jako Jugoslávie a podobně. Takže eh, teď hm, hm, i bychom, a potom se to dostalo tedy do, potom se tato politika dostala do, do smluv a to právě i kvůli všem těm událostem, i kvůli těm, které potom se staly v Iráku a podobně, takže hm, to nás k tomu vyburcovalo vždycky. Zbytečné říkat, že otázky bezpečnosti a obrany, když tedy dojde k posílení takové politiky, tak je to vždycky kvůli nějakým vnějším událostem, kdy pokud skutečně má dojít ke kvalitativnímu skoku v této politice, tak vždycky za to mohou nějaké externí události. A čím dál více teď eh, si toto všichni uvědomují. Také i mm, bych zareagoval na další otázku. Poslední summit. Eh, pan Van Orden již zde není přítomen. Poslední summit, eh, ten byl úspěchem v řadě oblastí. To byl úspěch. A já vám mohu dát příklady, mm, já si myslím, že eh, skutečný eh, úspěch samitu v prosinci eh, právě v tom, že konečně v Evropské unii jsme zahájili proces na úrovni šéfů vlád a že my tady mm, víme v evropském prostředí, jak je vždycky důležité, když se takové procesy nastartují. Takže je to v běhu. A pan von Orden i eh, mm, zmínil 3E, ano. E, takže to je velice důležité v této politice, je to zásadní pro Evropu. Dále, jak reagovat rychle a pan Vašku a další, zdali naše procedury jsou dostatečně dobře etablované pro to, abychom mohli rychle reagovat, abychom mohli jednat tedy přímo. Mm, postupy, procedury nám mají pomáhat, ale eh, nejsou tedy eh, účelné. Každý voják, který jedná podle postupu, striktně podle postupu, tak většinou prohrál. Takže ano, postupy jsou, ale potom vždycky jsou určité události, které eh, podle, podle kterých potom mm, uspůsobujeme jednání. Paní Lezing, ano. Vnitřní a vnější eh, situace, eh, bezpečnost zde potřebujeme takový komplexní přístup a někdy eh, vojáci mohou pomoci. Já myslím, že při té klauzuli o solidaritě, tak tam nejde o eh, vojenské operace, ale o vojenské úkoly. To je všude, když třeba na něco nestačí již místní policie, eh, tak požádá třeba o pomoc vojáky, aspoň tak je to v mé zemi. A musím říci, že veřej, veřejné mínění to e, si toho cení, e, té pomoci, kterou e, vojáci poskytují třeba v katast- při katastrofách. Takže podobný systém můžeme kopí- okopírovat na evropské úrovni. My, dané zemi existují systémy civilní ochrany, a, ale když již nestačí ten systém, tak jsme tady my, abychom pomohli klauzule solidarity. To je sice hezká věc, že eh, figuruje na papíře, ale je to, jde tady především o eh, způsob našeho myšlení, abychom to tak my vnímali v našich hlavách. Dále paní Ana Gomez, eh, ta nám dala hezký příklad toho, kdy vojáci, tedy vojenské a civilní aspekty a klauzule eh, solidarity nám může pomoci. Eh, samozřejmě byste, mm, mm, je třeba mobilizovat všechny prostředky, když může se něco změnit v katastrofu. A teď jak zlepšit i vztahy mezi NATO a naší společnou obranou bezpečnostní politikou. Co tam chybí? Zde bych vám dal takovou provokativní otázku nebo provokativní návrh. V NATO my máme eh, stálý štáb, stále sídlo, velice kvalitní, eh, a do kterého přispívají finančně evropské země a mm, které eh, řídí evropští vojáci. A, mm, takže my potřebujeme takový štáb pro krizový management ale eh, když ho potřebujeme, tak jsme, si nejsme tak úplně jisti, že se to podaří. Takový příklad třeba mezi Belgií a mezi, eh, mezi Belgií a eh, Nizozemskem máme tedy takový tedy společný štáb a pro operace a funguje. Takže musíme mít podobný systém. A to znamená, Eh, štáb, kde eh, lidé budou eh, fungovat permanentně. A, a kam budou tedy hm, personálně ty státy přispívat, aby skutečně ty eh, funkce plnili ti, kteří mají, ať je to v NATO nebo ať je to jinde, aby tam ti eh, pracovníci byli tedy eh, vyčleněni a fungovali tam, abychom nemrhali našimi prostředky. My nám nejde o to vytvářet nějaké struktury v Evropské unii. Ne, my máme velice dobré strategické prostředí a struktury v Evropské unii. A paní předsedkyně, tím bych uzavřel. Thank you very much. Děkuji. A tím jsme vyčerpali seznam řečníků a tak bych chtěla poděkovat našim vynikajícím panelistům eh, za mm, tento bod. A tím jsme ale ještě neskončili se schůzí sede, teď si dáme eh, pauzu do tří hodin, kdy začneme s dalším bodem programu a to je výměna názorů mm, o situaci v Syrii a v Iráku a ISIS, kauza ISIS. A společně to bude s výborem AFET. A tím končíme tento bod programu. Thank you.